Zahajujeme jednání. Milí kolegové, já bych rád upřesnil, že během schůzy rady ze 7. února eh, všeobecné záležitosti, tak eh, se diskutoval, tak se nediskutovalo o, rámci finančním a rezervu, které italská rezerva, která vláda italská předležilo, tak to nebyla data v pojazd, takže bod 13, 14 a 15 našeho společného zpravodaje eh, jsou všechny odloženy. Takže bod 18 a 19 zpravodaje mm, Kavazal budou projednávány na konci dnešního dopoledne. Rád bych vám takhle řekl, že vzhledem k tomu, že Monika Olmeyer jako zpravodajka je k dispozici, tak bod 6 eh, bude eh, přesunut za body 7, 8 a 9. A, a tedy řád bude převrácen. Pokud nemáte žádné poznámky, tak doufám, že e, tento program dne je přijat. E, ještě říkám, že v 11.55 bodů bohužel vás budu muset opustit, protože máme konferenci předsedů. A na konferenci předsedů bude Mario Monti, který jakožto prezident Eh, skupiny pro vlastní zdroje tam pohovoří a já jsem na toto slyšení přizván jakožto předseda eh, výboru pro rozpočet. Rád bych nyní vás seznámil s rozhodnutím eh, koordinátorů na schůzce 8. února. Bylo rozhodnuto, že se sepíše e, stanovisko ke zprávě komise, je to tedy zpráva z vlastní iniciativy komise, o, o uskutečnění o uskutečnění o e, zaměstnávání mladých podle nařízení Evropského parlamentu článku, článku 54, ale náš zpravodaj se e, domnívá, že je lépe použít článek 53 takže je třeba mít povolení pro to, abychom měli dvě zprávy z vlastní iniciativy pro víceletý finanční rámec eh, do roku 2020 a vlastní zdroje Evropské unie, zpravodaj eh, zpravodaje Izabel Toma a Jan Olbricht a zpravodajci jsou Janus Levanovský a Gerard Dupré. A nakonec eh, se rozhodla, že se přijme kalendář provizorní k, ke stavu výdajů Evropského parlamentu na rok 2018 s pravodaj a Švec a dále se bude prezentovat tato zpráva 6. března 15. ve dvě hodiny a dále se bude hlasovat na plenární schůzi eh, v Dubnu. A je třeba eh, poznamenat, že tento kalendář bude moct být obměněn a bude tedy ještě dále potvrzen. A nyní tedy přecházíme k hlasování. Já vás zvu, abyste tedy vzali své volební karty, abyste je zasunuli do svých přístrojů. Musíme se vyjádřit ke zprávě našeho kolega, kolegy Nahmit Ali. A to o uvolnění prostředků pro přizpůsobení se globalizaci, pro, eh, pro Drent Overzel z Nizozemska. My jsme zkontrolovali, že můžeme elektronicky eh, hlasovat, čili otevírám hlasování. 23 pro 21 se vyjádřilo, takže pan Ano. Funguje to? Skvěle. Kdo je pro pozměňovací eh, návrh 3, kdo je pro, proti, kdo nebo je, je to schváleno. Eh, návrh 4, kdo je pro, kdo je proti. Eh, schváleno pozměňovací návrh 5. To, to není přijatelný. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro, kdo je proti. Kdo se zdržel, přijato 7, kdo je pro, kdo je proti kdo se zdržel, to, ale osmička, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, e, to, e, e, pozměňovací návrh 9, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to, pozměňovací návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, to, pozměňovací návrh 2, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, Přijato. A celkově k textu takto připomínkovaného a to jmenovitě. Otevíráme hlasování. Končíme hlasování. Zpráva je přijata 23 hlasy proti třemi. máme se nyní vyjádřit k převodu, a to na základě pana Kajera, zpravodaj. Dobrý den, já jsem se jenom chtěla omluvit, protože u nás byla dopravní zácpa, takže se omlouvám, že jsem přišel příliš pozdě. Jedná se o transfer, o převod prostředků, který se vlastně týká toho, co jsme teď právě odhlasovali, takže jsme pro ten návrh, což je tedy logické. Podpoříme tyto nizozemské pracovníky což je vlastně cílem eh, žádosti o převod prostředků v rámci Fondu pro přizpůsobení se globalizace, takže žádám, abyste hlasovali pro. Pardon, le je est un eh, Hlasujeme elektronicky. Eh, zahajujeme hlasování. Končíme hlasování. Přijato. 35 hlasů proti jednomu. Pan Taranso. Pantara. Zde není žádná jiná eh, žádost o převod. Pan Pantara, není tady žádná jiná, eh, žádná jiná žádost? Ne. Dobře, takže v tom případě eh, budeme považovat hlasování za ukončené, ale zřejmě se k němu vrátíme, až Monika Admajerová se bude moci vrátit a budeme potom hlasovat o politiku v oblasti nemovitostí. A nyní jdeme e, k našemu zpravodaji, který bude hovořit o e, prvním pohledu na e, rozpočet roku 2008. To je hlavní zpravodaj. Děkuji za slovo, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dnes dopoledne máme možnost mít vlastně první výměru názorů která se týká směru, kterým se bude, týkat, kterým se bude směřovat rozpočet Evropské unie na příští rok. Máte k dispozici návrat, eh, pardon, návrh eh, rozpočtu na příští rok. Měla by to, mm, tam jsou vlastně naše hlavní politické priority, na nichž, eh, o nichž bychom měli hovořit. Je zde také ještě možnost pro ostatní, aby předkládali pozměňovací návrhy. 6.3. se bude hlasovat ve výboru a pak na březnové plenárce ve Štrasburku, jak víte, tak vlastně máme tímto příležitost Evropské komisi sdělit své priority ještě předtím, než komise předloží svůj návrh rozpočtu, což by mělo být v květnu. Chtěli bychom tam vyjádřit své názory, jak víc omezenými prostředky, jež máme k dispozici. Chceme dělat to, co od nás očekávají evropští občané. Eh, věřím a bude to takové hlavní moto pro ten návrh, že evropští občané očekávají růst pracovní místa a bezpečné prostředí, bezpečný, bezpečnou atmosféru, protože v posledních letech zažíváme opravdu mimořádné období a hodně energie i hodně rozpočtu se soustředilo na to, jak překonat eh, krizi spojenou s migrací. Byla to tedy opravdu taková, eh, byl to dost takový eh, ojedinělý problém, <clears throat> ale je důležité, abychom nezapomínali i na ty tradiční priority, které má evropský rozpočet. Lidé se vždy zajímají o to, aby se rozvíjela ekonomika, aby ekonomika rostla a aby přinášela práci. No a jaká eh, pracovní místa bych chtěl Eh, měla by to být stabilní pracovní místa, dobře placená místa a eh, sociálně udržitelná místa. Takže proto je také důležité, abyste byla dobře fungující ekonomika. Proto navrhuji, abychom využili prostředky, které máme k dispozici, k tomu, abychom posílili infrastrukturu, abychom mohli investovat do výzkumu, do inovací, do podpory malých středních podniků, podnikání obecně. Všichni víte všechny ty programy, které jsou, eh, jako je Horizont 2020, Kosme, nástroje pro propojení Evropy. No a co se týče inovací a výzkumu, tak všichni víme, že Horizont 2020 eh, má problém s tím, že míra schvalování těch projektů se snížila v loňském roce až na pouhých 12 To znamená, že vlastně pouze 12 eh, těch projektů, které žádali o finance, ji nakonec dostanou. A proč, proč je tomu tak? Protože Horizon 2020 CEF eh, se také eh, vlastně ty prostředky byly Eh, převedeny částečně na EFSI a částečně na řešení různých eh, problémů spojených s krizí migrace. Takže já navrhuji, abychom v roce 2018 opět vyslali jasný signál občanům, že chceme podporovat ekonomický růst, vytváření nových pracovních míst, která budou stabilní, sociálně stabilní, protože na jedné straně jsme eh, stále vlastně se budeme Eh, muset vypořádat s tou eh, otázkou migrace, ale zároveň i ty ostatní problémy se nevyřeší sami, takže musíme stále podporovat také i eh, stabilitu naší měny, eura. Je tam ještě mnoho dalších témat, které úplně třeba nesouvisí s rozpočtem Evropské unie, ale i na té straně rozpočtové musíme udělat vše, co v našich silách, abychom posílili ekonomiku. Pak je zde EFSI, fond, který byl založen před dvěma roky. Myslím si, že to je dobrý projekt. Chtěl bych, aby pokračoval, ale zároveň ehm, je důležité ho dále zlepšovat eh, ohledně ehm, jeho adicionality a geografické rozloženosti. Také musíme vyslat signál mladým lidem, že jsme na jejich straně, musíme podporovat iniciativu pro mladé a musíme se zamyslet i nad tím, jak lze tyto věci dále zlepšovat, pokud je to možné, aby opět to, ten systém vytvářel eh, stabilní místa pro pracující. To samé platí i pro programu eh, Erasmus, ta snaha o zlepšování. Dále, investiční politika. Eh, jsem velice rád, že máme k dispozici popis ve zprávě pana Monteho, který říká, že politika soudržnosti je politika, z níž mají prospěch všichni, ne pouze ti takzvaní čistí příjemci. A že bychom e, se měli už odklonit od toho přístupu žistretur. Myslím si, že to je velice dobře popsáno v textu pana Montyho, e, do něhož rovněž přispěl i Evropský parlament. Takže na jedné straně ekonomika a pracovní místa, ale jak už jsem říkal, na druhé straně i bezpečnost, Mm, bezpečí v Evropě, protože zatím lidé nejsou dostatečně sebejistí. I firmy se bojí vytvářet eh, třeba nová pracovní místa, pokud mm, nebude v Evropě bezpečné prostředí. No a co se týče těch různých vnitřních um, problémů, tak víme, že tam jsou prostředky v rámci okruhu 3, které jsou velice omezené, omezené takže musíme, několikrát jsme museli využívat nástroj pružnosti, a dokonce i ten víceletý finanční rámec vlastně vůbec nebyl nastaven na tu migrační krizi, kterou jsme v roce 2013, když byl MMF připravován, vůbec neočekávali. Takže se musíme zamyslet nad tím, jak vymyslet omezené prostředky, které máme. A v této oblasti, v, této, v tomto okruhu si myslím, že bychom měli posilovat um, agentury v oblasti uh, spravedlnosti a vnitřních věcí. Měli bychom se podívat, jak lépe koordinovat jejich aktivity abychom přispěli ke zlepšení pocitu bezpečí občanů. Jak jsem říkal, tak ty peníze, které máme k dispozici, eh, s tím by musíme vystačit. No a ještě co se týče bezpečí, tak je důležité podívat se naš, na naše nejbližší sousedy. Máme zde východní rozměr a jižní rozměr. Minulý rok jsme navštívili Jordánsko a Libanon s kolegy z tohoto výboru. Navštívili jsme tam eh, země, které vlastně každá přijímá kolem milionu uprchlíků. Viděli jsme, že s evropskými penězi je možné učinit mnoho v těchto zemích a je to mnohem vlastně levnější podporovat uprchlíky v zemích, kteří jsou blízko své zemi původu, než když, až když přijdou do Evropy. Pak tam jsou také agentury OSN, které sa, um, provádí různé programy přímo v praxi, tak rovněž říkají, že tedy i pak je možné poskytovat těmto lidem eh, pitnou vodu, potraviny, ubytování a že bez naší podpory by toho nebyli schopni. Je tedy důležité dále, abychom řešili ty prapůvodní příčiny migračních eh, pohybů a migračních vln. Myslím si, že peníze, které jsou vynaložené na tyto věci, jsou dobře vynaložené. Zároveň musíme zaručit, aby ty peníze eh, dotekly až k těm konečným příjemcům, aby tam byly také dostatečné kontrolní mechanismy, aby se prostředky nezneužívaly, aby nedocházelo k nějakým podvodům, aby zkrátka všechny ty peníze ehm, byly vynaloženy tam, kde mají. Měli bychom tam zlepšit i financování třeba vzdělávání v těchto zemích, aby se zlepšovaly životní podmínky lidí, kteří tam žijí aby vlastně se snižovala potřeba těchto lidí odcházet dále a dostávat se do Evropy. Tak jak víme, tak eh, ta míra eh, čerpání v roce 2015-2016 byla velice nízká. Čekali jsme, že ty programy naberou ještě na rychlosti v těch dalších letech a že se tedy zřejmě příští rok navýší potřeba na platby, takže to bude oblast, kde kterou, na kterou se budeme muset eh, úzce zaměřit a musíme zaručit, že tam bude dostatek prostředků, protože, jak víte, tak nejhorší je, když Evropská unie sama není schopná splácet eh, své faktury. No a ještě chci říci, že když, jsme tu, když byla ta zpráva předložena, tak jsme ještě neměli konečný názor rady na víceletý finanční rámec tu, ten jejich postoj jsme se dozvěděli až tento týden, protože tento týden se konala Všeobecná rada pro všeobecné záležitosti, ale ukázalo se, že tam nedošlo k žádnému pokroku. Takže první věc, kterou chci říci. Všechno musí být v rámci víceletého finančního rámce. Vše, co bude rozhodnuto, tak musí být v souladu s tím přeskumem VFR. Ale pokud se tam ještě objeví nějaké další věci, tak budou, taky budeme muset také vzít v úvahu ehm, třeba nějaké ty nové hlavní směry, takže možná to pak budeme řešit formou pozměňovacích návrhů. Navíc VFR ještě není dokončen a bude to určitě připojeno i s těmi eh, eh, jednáními o rozpočtu na příští rok a my tam budeme také hrát svou roli. Pane předsedo, kolegové, děkuji, že jste si mě vyslechli. Těším se na diskusi. A děkuji také za spolupráci všech kolegů, kteří se mnou spolupracovali a těším se i na spolupráci. Děkuji, eh, pane zpravodaji, za to, že jste s námi sdělil vaše priority pro rok 2018 a nepochybuji o tom, že budeme moci ještě o těchto prioritách se domluvit a podpořit je. A nyní bych předal slovo eh, stínovému zpravodaji a potom koordinátorovi ti mohou k tomu něco říci a nakonec eh, i členům výboru, kteří se zapsali eh, do diskuze. A pane Žotý. Děkuji, pane předsedo. Já bych vyšel nejdříve z toho, že bych poděkovala panu zpravodaji Muresovi za text, který nám předložil, ale i za jeho spolupráci eh, zřejmě bude chtít s námi spolupracovat v dobrém duchu po celý rok na eh, tomto rozpočtu na 2018, čili jako metoda je to velice dobré a bude to dobré i z hlediska obsahu. A nyní bych přešel tedy k těm obsahům, které se nám zde byly předloženy. Zdá se mi to velmi eh, vyrovnané, alespoň tam, kde se hovoří o podpoře nezaměstnanosti mladých a tam, kde se Eh, jedná o financování malých a středních podniků a základního výzkumu. Myslím si, že jako parlament bychom mohli být ambiciozní a chtít navýšení a nejenom udržení současného stahu eh, věcí v programu COSME. Jistě je velice dobré, že budeme chtít i zajistit a mladé, zatímco eh, je pro nás zarážící, což jsme již několikrát řekli, eh, co se týče ty, toho programu Interrail. Myslím si, že my bychom radši, radši spíš podporovali přístup přístup mladých ke kultuře spíše, než platit mladým lístky na železniční dopravu na prázdniny. Pak, ale to je k diskuzi. Co se týče vnitřní seznamy, tak ano, tam jsme proto, aby se posílil evropský systém bezpečnosti, ale e, nesmíme také zapomenout na to, že je třeba posílit i problém přijímání e, je třeba tedy i ochránit hranice, ale není třeba se na tento problém dívat jenom jako na bezpečnostní otázku jako takovou. Je třeba, abychom měli vizi mnohem širší, eh, vizi sociální, politickou a geopolitickou tohoto migračního fenoménu. Co se týče těch vnitřních výzev, i když já souhlasím s tím, že je třeba stabilizovat eh, krize, jako je krize na Ukrajině v Libii, tak není třeba zapomenout i na strukturální investice do spolupráce a do rozvoje. A v tom případě velice dobrá poznámka, která se v tom textu objevuje k eh, novým eh, pomocím pro Afriku, ale je třeba posílit i již přítomné nástroje v rámci tohoto rozpočtu. Co se týče té technické struktury rozpočtu, tam eh, je velice dobré, že se tam zmiňuje správný eh, posílení systému vlastních zdrojů, na tom my pracujeme a chceme, aby to bylo zdůrazněno i v textu, který v současné době, eh, o kterém v současné době diskutujeme. A dále je nutné, abychom již hned se vyrovnávali s otázkou Brexitu, abychom potom v listopadu bychom měli potom nepříjemná překvapení nebo bychom se nedostali do situací, které budou velice těžké k řešení. A v tomto případě také jdu jenom od povodu a říkám, velice dobré jsou ty poznámky k politice koheze, soudržnosti. A e, tím bych ukončil a řekl bych, že ta, stráda nakroč, ta cesta nakročená je e, pozitivní, ale je třeba se ještě zamyslet jako sociální demokraté. My určitě naše poznámky ještě předložíme a také rovné pozměňovací návrhy k těm bodům, o kterých jsem hovořil, čili k těm bodům, o kterých které jsem zmínil, já se ještě, mm, ještě vrátím. Myslím, že se ještě zamyslíme nad eh, problémem boarding a nad malými otázkami, které s tím souvisí. Myslím, že jsme vykročili dobrým směrem, ale můžeme být ještě odvážnější a, a mít ještě stanovisko, které bude ambicioznější. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane Žaty a pan Kolmel. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl předně poděkovat Sigfrídovi za velice vyváženou a dobrou zprávu, kterou nám dnes předkládá. Dovolím si zdůraznit některé záležitosti a několik bodů doplnit. Za prvé, velice správně jste vysvětlil, že je potřeba znovu zapojit občany, je potřeba, aby občané chápali, co s jejich penězi v Evropské unii děláme, protože se nejedná o naše vlastní peníze, samozřejmě, že jsou to peníze daňových poplatníků a tak je potřeba to občanům jasně vysvětlit. Je třeba jim říci, že dbáme na zásadu subsidiarity, což znamená, že bychom také měli jednat z evropské úrovni vždy a jenom tehdy, když můžeme pomoci více, než by mohl sám členský stát. A proto už máme k dispozici celou řadu konkrétních příkladů, ať už jde o ochranu životního prostředí, klima. To jsou vše oblasti, kde se můžeme spojit a můžeme udělat více než jednotlivé členské státy. Nebo oblast energetiky. Tam je také celá řada záležitostí, kde členské státy spolu spolupracují, vzájemně se doplňují a pomáhají si. A prostřednictvím takové spolupráce mohou nakonec docílit lepšího výsledku, než by dosáhli sami. Pokud jde o klima a zeměpisné podmínky jednotlivých členských států. Samozřejmě, že tady jsou velké rozdíly a proto je potřeba metody práce upravovat, zdůrazňovat eh, silné stránky jednotlivých států a využívat jich. A velice důležité bude, abychom prokázali odvahu, což nutně neznamená, že chceme dělat na evropské úrovni stále více a více. Spíše bychom se měli soustředit na to, v čem Evropská unie vyniká, kde již má své kompetence a ostatní oblasti ponechat stranou. Myslím se totiž, že není dobré, aby Evropská unie hledala všude drobné problémy, kde by mohla předkládat eh, své programy a řešení a snažit se zkrátka postihnout všechno, protože to pak může vést eh, k velkému zmatku, někdy určit, té neférovosti, nespravedlnosti, že některé projekty financovány jsou, jiné zase nejsou, už na ně peníze nezbudou. Takže myslím, že bychom se měli soustředit eh, na efektivnější, omezenější počet projektů a programů, které eh, jsou reálnější, zvládnutelnější a mohou mít konkrétní výsledky. Já jsem velkým zastáncem politiky soudržnosti, ale i zde třeba si uvědomit, že ta politika musí přinášet své dobré výsledky a úspěchy, aby byla dobře vnímána a přijímána. Pokud někomu dáte peníze na 10-20 let na jeden projekt a vidíte, že ty peníze se jaksi patřičně nenavracejí, tak pochybujete o účelném vynaložení těch prostředků a říkáte si, zda nebylo vhodnější ty peníze použít eh, v jiných oblastech, kde se mohlo dosáhnout kvantifikovatelných výsledků. A poslední věc, to je migrační krize. To je velice závažné téma. Vážení kolegové, jestli si vzpomenete, a mohu tak asi říci, protože k tomuto tématu se dnes tady vyjadřuji poprvé, že jsme v Evropské unii vynaložili obrovské prostředky na zvládnutí migrační krize. Ale my kromě těch peněz potřebujeme především dobrou strategii. Strategii od A do Z, která bude řešit veškeré aspekty problému, aby vynakládání prostředků nebylo arbitrární. A některé dílky nám v tuto chvíli chybějí, takže potřebujeme skutečně připravit integrovaný koncept společně s dublinskými smlouvami. Všichni víte, eh, o co zde běží. A nám se to zatím nedaří, neposouváme se dostatečně ku předu, eh, spíše jsme smíkáni větrem a probíhajícími událostmi. Takže je třeba uvědomit si, co jako Evropská unie chceme udělat, získat proto legitimitu a pak vynakládat prostředky. Eh, Děkuji. Paní Hanaký se omluvila, takže paní Miriadas, pokud je zde. Také ne, takže pan Taron. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také pochválit pana zpravodaje Mm, za myšlenky, které jste předložil. Myslím si, že ten jeho dokument je dobrý základ, na němž můžeme dále stavět. Chtěl bych pouze ještě připomenout kolegům, že je tam že v, této, v tomto parlamentu je skupina zelených, ti jsou poměrně, není jich příliš, ale jsou velice pracovití a my vždycky usilujeme o to, aby rozpočet byl zelenější a velice usilovně na tom chceme společně s vámi pracovat. Myslím si, že jediná věc, která podle mě chybí v tomto textu a o které se teď chci zmínit, je zvýraznění komplexních, eh, komplexní energetického přechodu, eh, který má bojovat s klimatickou změnou. Podle mého názoru tato věc není v tom textu ještě dostatečně zdůrazněna. Možná předložíme pár pozměňovacích návrhů, které se týkají věcí, na které jste rovněž v tom textu narazil, týkají se migrační krize. Myslím si, že společně nalezneme dobrou rovnováhu mezi potřebami bezpečnosti a mezi, mezi ochranou lidských práv protože povinnosti ohledně ochrany lidských práv máme už eh, zde od 50 let eh, zakotvené v různých mezinárodních dohodách. Také jste hovořil o tom přeskumu víceletého finančního rámce, o jeho další budoucnosti, ale podle mého názoru ta nejlepší část textu, kterou bych dokonce chtěl kvitovat s potleskem, je bod 25. Zdůrazňuje to, že Evropský parlament má být plně zapojen Eh, do rozpočtového procesu, protože je vlastně jedinou, jediným orgánem, který byl demokraticky zvolen výhradně občany Evropské unie. Takže za to vám chci poděkovat za tuto část. Děkuji. Pan Tarám, frakce F. Kdo má koordinátora? Kdo je stínový zpravodaj? Pak, že mě umožňujete mě, abych nahradil paní eh, Maky, abych eh, vyslavil několik poznámek za Alde. Eh, já bych nejprve poděkoval a poblahopřál za tuto zprávu panu zpravodaji. To, že potřebujeme v přípra- při přípravě rozpočtu strategickou vizitu, je zcela jasné. Jakoby já jsem proskoumal také terén, speciálně jsem byl v Libanonu, v Jordánsku, eh, zajel jsem i do Gazy a do Jordánska, do Palestiny. A to, co na mě na tom místě udělalo dojem, když jsem eh, poslouchal ty eh, zástupce jednotlivých stran, to, že oni opravdu neměli vůbec žádnou představu, kam směřovat to jest eh, neměli vytyčené cíle pro a evropská politika v této oblasti také nebyla zcela eh, jasná. My jsme tam prostě eh, jeli, byli jsme tam jakožto první dárci pro Palestinu, ale vůbec to není viditelné. A když potom máme mírovou konferenci, tak Evropa tam není. To je paradoxní. My jsme první, kteří tam financují, ale my se vlastně neúčastníme v okamžiku, kdy všechno přechází do čistě politické dimenze. Takže jakožto zástupce za uh, rozpočet, já si myslím, že se musíme odvolat na eh, vládnoucí zástupce, tedy na ty, kteří vládnou Evropské unii, a celá jasně jim říci, jak jaká je tedy vize a jaké jsou priority, protože rozpočet to je vlastně přepis této politické vize. Eh, sestavit eh, rozpočet, když nemáte zcela jasné vytyčené cíle, tak to není potom snadné. Čili potom se snažíme eh, posílit různé položky, které tam jsou, podle toho, co zrovna potřebujeme, bez jasného cíle. Já si myslím, že je dobré, že klademe důraz na mladé hlavně, na jejich mobilitu, na jejich nezaměstnanost. Ty Erasmus. Erasmus to je něco, co se obrací k Evropanům. Když se ptáte evropských občanů, co symbolizuje Evropu, tak říkají euro a Erasmus. A osobně já opravdu bych podporoval to, co je co je také učňovské školství, technické vzdělání. Jsou určité země, které v tom mají velkou tradici, jako Německo, například Nizozemí, Rakousko. A tam prakticky v těchto zemích neznají velkou nezaměstnanost mladých. A myslím si, že tato forma přípravy mladých na profesní život je velice důležitá. Problém migrace je samozřejmě jeden z největších problémů. Kontrola migrace je zcela nezbytná. Možná je také nutné načrtnout eh, to, eh, co by bylo vhodné pro obranu a pro bezpečnost evropskou, což je opravdu velký námět eh, v okamžiku, kdy Spojené státy se zdá se kloní k určité formě izolacionismu. Možná, že je to takový elektrošok pro Evropy. Co se týče přechodu energetického, to je samozřejmě velice důležité, jak říkal pan Taran, ale myslím, udělám příklad, například solární panely. Pokud chceme tedy podpořit tuto, eh, tento sektor, tak je třeba, aby eh, neexistoval eh, dumping importu těchto solárních panelů z Číny. A v tom zdá se, že Některé členské státy by se asi postavili proti těm obraným systémům, které komise by měla v úmyslu navrhnout, což je zcela paradoxní situace. Eh, je třeba, abychom tedy chránili naši zaměstnanost, což je něco, co je v této zprávě, ale myslím, že je třeba také, eh, musíme také pomyslet, co teda hm, se eh, bude dělat pro tuto politiku a jim způsobem budeme chránit zaměstnanost. E, není to tedy všechno. A musíme tedy bránit i e, naší koherenci, abychom uspokojili cíle, cíle, které má vytyčené Evropské společenství. E, Koordinatoři, kteří se nevyslovili k tomuto, přejí si nějak hovořit pan Fernandez? Ano, děkuji, pane předsedo. Já chci nejprve poděkovat panu zpravodaji Vzhledem k tomu, že předložil tak velice jasně své priority, Evropská unie potřebuje růst, více pracovních míst, občané se potřebují cítit bezpečně. Také obrana Evropské unie záležitostí, o které budeme muset rozpočtově dříve či později diskutovat. Jde o priority, které vyžadují naše pozornost, eh, stejně jako malé střední podniky, mladí lidé, musíme posílit eh, sounáležitost mladých lidí z Unii a Erasmus Plus je tudíž eh, již nějakou dobu naší prioritou. Jízdenka Interrail, ta už vlastně byla schválena poměrně značnou většinou politických skupin. Jedná se sice o symbolickou záležitost, přesto velice důležitou, protože to opět posiluje určitou sounáležitost eh, s Evropskou unii, kontakt s jinými kulturami v Evropě, zvyšuje to tolerantnost jako jednu z našich hodnot. Také bych chtěl připomenout našemu výboru, že se jedná o rozpočet, který představuje zhruba 1 Eh, hrubého národního produktu a my se snažíme s tím jedním procentem vlastně udělat úplně všechno. A oni někdy ty výsledky toho rozpočtu často nejsou viditelné. Občané často nevědí, že vodu, kterou pijou, nebo železnice, po které jedou, nebo školy, eh, kam chodí jejich děti, nebo budovy, v nichž bydlí, že to vše je tady fyzicky vybudováno díky evropskému rozpočtu. Je potřeba, aby toto Evropané věděli, aby věděli, že na to je potřeba evropského rozpočtu, že na to máme své programy, jako například program eh, Evropa 2020, program na výzkum, zvýšení konkurenceschopnosti, takže my s tím jedním procentem už nyní děláme hodně, ale možná k tomu není dostatečná osvěta. A jenom 6 eh, současného rozpočtu jde na administrativní provozní výdaje, to znamená 94 rozpočtu jsou prostředky investiční. Přesto tato skutečnost není dostatečně známa a my bychom se měli pokusit to změnit. Také třeba ukázat, že výzvy, s nimiž se potýkáme, a některé z nich jsou zcela nové, nemohou často členské státy vyřešit sami na národní úrovni, Nemá smysl tvrd, eh, hrdě se tvářit, že všechno zvládneme, jak eh, máme třeba ve zvyku my v Portugalsku, ať už jde o uprchlíky, migraci či cokoliv jiného. To jsou věci, které třeba řešit eh, u prvotních příčin a s tím souvisí lidská důstojnost. Další hodnota, nescizitelná hodnota Evropské unie, kterou bychom všichni měli podporovat a bojovat za ní. Boj s terorismem. To je další věc, eh, na které musíme spolupracovat, nebo boj s daňovými úniky. Opět oblast, kde je potřeba najít solidaritu na evropské úrovni, nebo klimatické změny, k těm již nyní dochází, je potřeba s nimi bojovat a snažit se je zmírňovat. A něčeho takového můžeme dosáhnout opět pouze na úrovni Evropské unie. A právě proto jsou toto všechno priority, které podporuji. Je třeba si uvědomit, že náš rozpočet je malý, Přesto jsme díky němu dosáhli obrovských výsledků a dokázali se vypořádat s celou řadou problémů, dokázali jsme reagovat na potřeby evropských občanů, byť eh, ty výsledky často nejsou dostatečně viditelné tak, jak by se zasluhovaly. A také je potřeba určitým způsobem eh, Eh, sítět očekávání vzhledem k velikosti evropského rozpočtu a také vzhledem k současným rozpočtům eh, členských států, když porovnáme naši finanční mm, schopnost například se Spojenými státy americkými. Zkrátka toto vše eh, znamená, že jsou tady věci, které mm, chopitelně se současnými prostředky zvládnout ne, nemůžeme. Je třeba se přiznat, že asi narazíme na problém s platbami, ale zopakuji, eh, co jsem již řekl, že z toho nesmíme udělat špatné závěry, tedy že problémem je třeba eh, politika soudržn- soudržnosti, protože tady v tuto chvíli na 30 miliard, na 13 miliard, které nejsou eh, využity. A politika soudržnosti to nejsou jenom infrastrukturní projekty. To souvisí i s projekty v oblasti výzkumu, konkurenceschopnosti a inovací. Takže je opravdu na čase, abychom na sebe všichni vzali svou odpovědnost, evropské instituce, aby na sebe vzali odpovědnost, abychom zrychlili provádění politiky soudržnosti. Tak eh, abychom nenarazili na problémy eh, o nichž již víme z minulých let, eh, pokud jde o spožděné proplácení pladev, protože tím se zase podkopává naše vlastní důvěryhodnost. Je potřeba dostát svým finančním závazkům, je potřeba, abychom hradili eh, faktury. A jakmile se závazky překlopí do plateb, eh, tak je potřeba je uhradit. Například je stále nepřijatelné, aby docházelo ke spožděním v proplácení faktur. Protože eh, opožděné platby zase vedou k nárůstu penále, úroku z prodlení. Takže abych to zopakoval. Priority tohoto rozpočtu jsou zcela jasné a já si myslím, že politické skupiny eh, je všechny podporují a souhlasí s nimi. Děkuji. Madame. Děkuji, paní Kavezenal. Děkuji. Pan eh, Fernandez vysvětlil úplně eh, přesně to, co jsem chtěla sama říct. Děkuji. Très bien. Velmi dobře. Takže pokud jsou ještě další koordinátoři, kteří se chtějí vyslovit, eh, protože oni jsou také stínovými zpravodaji, pan Gajer ještě jednou. Ano, děkuji, pane předsedo. Jo, jsem si přečetl ten dokument s velkým zájmem. Dokument pana Siegfrieda Muresana, myslím si, že je vyvážený, že se mu podařilo eh, dosáhnout téměř úplné vyváženosti. Chtěla by to pouze doplnit ještě pár drobných bodů. Mm, autor je sociální demokrat. Ten návrh říká e, rozpočet pro růst, e, pracovní místa a mm, myslím si, že bychom tam ještě měli dávat, e, že bychom tam ještě měli říkat, že chceme podporovat další věci, jako třeba sociální spravedlnost, protože to je rovněž důležité pro Evropskou unii. A musíme to brát v úvahu i ve financování. Pak je tam celá kapitola udržitelnosti. Jsou to takové spíše drobnosti, já vím. A jsem si jistý, že také naši stínoví zpravodajové v tom směru předloží pár pozměňovacích návrhů. Jenom jsem chtěla říct si zkrátka, že tam ještě pár věcí chybí ale jinak musím říci, že jsem eh, pro. Je zde tedy pouze ještě pár malých oblastí, kde je třeba ještě něco doplnit. Asi všichni víte, že nejsem úplně fanoušek takové té nové teorie, že vlastně všechno se má točit kolem soudržnosti. Pokud se podíváte jak opatrně našlapuje rada v té oblasti soudržnosti. Myslím si, že bychom měli žádat eh, trochu více. A pak je tam financování společné bezpečnostní a obrané politiky. O tom se vlastně přesně, vlastně o tom se nemluví v rámci těch eh, rozpočtových orgánů. Myslím si, že pokud hovoříme o rozpočtu, který tvoří pouze 1% HDP, tak eh, nebudeme schopni úplně všechno um, převrátit vzhůru ehm, nohama, všechno překopat. Pokud chceme opravdu vytvořit eh, společný prostor, společnou bezpečnostní a obranou politiku, tak si musíme přiznat, že vlastně nemáme v tom rozpočtu na takovou ambici dostatek prostředků. Měli bychom to více zdůraznit ve zprávě. No a podobné pocity mám i v otázce vnějších výzev. Je pravdou, že probíhají různé krize, různé krizové situace, které vyžadují pozornost Evropské unie. A hovoří se o tom například v odstavci 18 Chtěl bych tam ještě dodat, jak důležitá je humanitární pomoc. Chtěl bych zdůraznit také důležitost předcházet krizím. A myslím si, že při této příležitosti můžeme i vypíchnout ty svěřenské fondy, které mm, zakládáme, které sebou také nesou různé otázníky. Nevíme vlastně, jak daleko je práce na těchto fondech. Takže je důležité také informovat členské státy o našich názorech. Ehm, je důležité, aby přísliby členských států byly dodrženy. A ještě poslední věc. A jsem rád, že Siegfried eh, to vzal v úvahu eh, v rámci jednoho pozměňovacího návrhu. Týká se to toho fondu EFSI pro Afriku. Já jsem byl zpravodajem v roce 2017 a tehdy jsem zastával názor, že co se týče rozšíření toho rozměru nebo toho světa rozpočtu, tak si myslím, pane předsedo, jak jste vy sám také říkal, že to období už pominulo a i ostatní orgány vyslali jasný signál, že se nejedná o to, že bychom spochybňovali samotný nástroj ale jde o provádění tohoto nástroje. Evropský parlament nesmí být vylučován. Ehm, ta, ty peníze mají být z okruhu čtyři, který už tak je dost napjatý, takže s tím nemůžeme souhlasit. Mm, čili financování EFSI pro Afriku, o tom mm, ještě musíme hovořit, musíme ještě připadat na eh, nějaké jiné podměty. A pak ještě je tam článek 24 o těch vlastních zdrojích. V tomto kontextu je to důležité. Nyní, když odcházejí Britové z EU, hm, tak eh, to vypadá, že možná se odstraní jeden takový velký eh, protivník celé té debaty, protože oni vždycky to jaksi blokovali, takže doufám, že teď ten, teď ale se možná zase někdo jiný ujme toho negativního stanoviska Britů. Nicméně je důležité stále v té debatě pokračovat. Já už jsem říkal, že Britové byli takovým tím největší, tou největší překážkou, takže teď máme možná příležitost s tím postoupit. Ještě si říci, že co se týče rozpočtu 2018, tak rozhodně nemůžeme opomenout také Brexit a při, případné dopady Brexitu na evropský rozpočet. Čekají nás radikální změny které se odrazí i v rozpočtu, protože vlastně druhý největší čistý plátce odejde z EU. E, musíme o tom hovořit i v těch hlavních směrech. Dojde k změnám financování Evropské unie. Musíme se zamyslet nad dopady této změny. No a pak se týká vlastně i té změny um, příjmu a výdejů, takže nemůžeme se tvářit, že, to vlastně všechno půjde. Děkuji. A pan Tunano? Děkuji, pane předsedo. A děkuji zpravodaji za to, co nám předložil pro rok 2018 zhruba. To jde tím směrem, který já, s kterým já souhlasím, ale myslím si, že bychom měli být ještě ambicioznější. Víme, že spousta věcí končí po té, co jsme viděli návrh komise a rady, tak víme, že z těch základních dokumentů Eh, můžeme usoudit, že jsme opravdu mnohem pod tou laťkou toho, co my bychom si přáli. Já myslím, že je třeba ochránit eh, strukturální politiky, politiky soudržnosti a politiku eh, zemědělskou společnou. To se mi zdá naprosto zásadní a důležité. A potom je tady otázka, otázka ekonomického růstu, což je zcela zásadní pro Evropskou unii. Pokud podniky a hlavně malé a střední podniky, které eh, vytváří zaměstnání, nebudou podpořeny, tak eh, to nepůjde. Co potřebují? Potřebují infrastruktury, potřebují silnice, potřebují železnice a a hlavně kdekoliv eh, fungují, tak tam potřebují tyto struktury a potřebují hlavně výzkum. Výzkum, aby mohli přeorientovat svoje výroby a potřebují také nové kvalifikace. A tam je eh, velká otázka. Je potřeba pomáhat mladým, aby eh, se opět kvalifikovali, znova kvalifikovali, aby jim bylo možné eh, jim zajistit práci, čili Erasmus, pilotní projekty, projekty o učňovském vzdělávání, o čem jste hovořil, a další pilotní projekty, které by uměli, pomohly mladým, aby našli práci. A k otázkám toho přijímání, ano, můžeme se shodnout na tom, že je potřeba pokračovat a přijímat dál, ale nechtěl bych, aby eh, Turecko bylo alfa a omega eh, této politiky v Evropské unie, eh, jako je tomu dnes. Myslím si, že otázka obrany, o níž se zde hovořilo několikrát, je otázka naprosto zásadní v mezinárodním kontextu, v kterém se v současné době pohybujeme. A vzhledem k tomu, že Spojené státy ty se od nás odpojují a Rusko od nás ohrožuje. A Zároveň Velká Británie odchází z Evropské unie a to byla jedna ze sil vojenských Evropské unie a to bude problém. Francie se tím pádem odsne trochu uzilovaná a osamocená. Takže je třeba, abychom o tom zcela jasně přemýšleli o této otázce obrany, tak jak to Jan Gejra také zde přednesl. A to všechno, to eh, všechno eh, je třeba říci, že tak, jak nám byl tento projekt, projekt představen, tak eh, samozřejmě ten eh, by bylo potřeba, aby byl ještě ambicioznější. Když my nebudeme mít vlastní zdroje, tak eh, je úplně zbytečné, abychom snili o tom, co budeme dělat, když nebudeme mít rozpočet. Čili je třeba, abychom opravdu ještě zdůraznili ten problém vlastních zdrojů. A vlastní zdroje to může být i boj proti podvodům nezapomeňme, že tady v té otázce je. A tímto směrem je potřeba se také eh, dát. A ke všem těchto otázkám se můžeme vrátit, otázce ekonomického růstu, pokud budeme mít zdroje, a vrátit se i ke všem těm ostatním otázkám, kterých jsem se zmínil. Děkuji. Děkuji. Pani Modi. Děkuji. Asi zopakuji hodně toho, co tady už zaznělo, ale vítám práci pana zpravodaje a souhlasím s tím, co řekl pan Hioty a další, že když jste představoval svou zprávu, říkal jste, musíme podpořit pracovní místa a růst, ale já myslím, že v tom textu bychom možná na to mohli zapracovat ještě trochu více, aby z toho lépe vyplynula ta potřeba uh, Ehm, nebo to, čeho, ten rozdíl, kterého se nám podaří dosáhnout díky evropským prostředkům, například v rámci Horizontu 2020 a jak je důležité co nejlépe využít evropských prostředků pro růst a pracovní místa. To, co jste říkal o EFSI, že je potřeba s tím postupovat ku předu, já si myslím, že tady je třeba se lépe zamyslet nad adicionalitou a jak této adicionality prostřednictvím EFSI dosáhnout. A opět, jak to napojit na budoucí programy ještě k tomu, co říkala řada kolegů, otázka výdajů na obranu. Chápu argumentaci v této oblasti, ale musí to být nové prostředky. Není možné měnit dosavadní zásady civilních eh, projektů eh, výzkumu a vývoje, to znamená na obranu, se budou muset najít nové prostředky v členských státech, pokud si členské státy budou přát tuto oblast společně podpořit. A poslední věc, jaká se, jste, jaká se čekáte, eh, když tady hovoříme o prostředcích Brexitu a tak dále, tak já doufám, že kolegové vědí, že já jsem se s celým svým srdcem zasazovala o to, aby Spojené království zůstalo v Evropské unii. Stále si myslím, že to pro mou zemi představuje nejlepší budoucnost, tedy setrvání v EU. Jak vidíte, tak zatím jsem nezvítězila se svojí argumentací, ale pokud jde o rozpočet pro rok 2018, tak moje země v tu dobu ještě bude zcela jistě členským státem, takže bude muset dostat svým závazkům, které vyplývají z rozpočtového procesu. A toto jsem chtěla říct zcela jasně, ale uvědomuji si, eh, že je potřeba se začít eh, odklánět od toho přístupu žist eh, retur, jak tomu bylo doposavat. Děkuji. Hommage soit rendu à votre combat. Euh, potřebujeme, abychom se eh, zasadili o toto, ale možná eh, bude jednodušší ospravedlnit takto setrvání eh, Velké Británie v Evropské unii. Paní Toma? A blituje toho, že italská strana, že italská vláda není zajedno. Děkuji, pane předsedo. opravdu mě mrzí, že my nejsme na výši a že ten rozpočet Evropské unie vlastně nemůže odpovídat tomu, co my bychom chtěli realizovat, jak to řekli někteří kolegové. Já chci poděkovat eh, zpravodajovi. S myslím stílíme určitý eh, počet analýz, hlavně některé ambice a některé priority. A jak to řekl Daniel Vioty, náš stínový zpravodaj, máme ale také eh, několik bodů k diskuzi. A to hlavně, co se týče priorit – a já bych začala jednou poznámkou. Nežli eh, pohovořím o těch globálních otázkách rozpočtu a priorit. Tato poznámka eh, je obsažena, je to prostě malá kritika, je obsažena eh, bodu 3, to se týká tedy bodu 3, kde vy máte velice nebezpečnou formulaci. Tam říkáte, Eh, soukromé investice jsou jediné, které vytváří zaměstnanost. Já si myslím, že to je velice nebezpečné tvrzení. Eh, samozřejmě tady eh, mě nezajímají ideologické názory, ale je to nebezpečné, protože ospravedlňuje v rozpočtu Evropské unie substituci, tedy náhradu subvencí finančními prostředky. Takže takhle ty soukromé investice, které vytvářejí zaměstnanosti, Eh, by znamenalo, že je třeba odmítnout subvence a je třeba eh, se dát cestou jiného financování. Podle mě to je zcela v rozporu se bodem 11, kde vy zdůrazujete důležitou, důležitost politiky soudržnosti. To je bod zcela zásadní. Pak mám ještě pár poznámek k prioritám a řeknu vám, pane Fernandezi, že eh, pro jednou já nezdílím vaše priority. Především Máme malý rozpočet, jak bylo řečeno, a v určité chvíli je třeba, abychom se nějakým způsobem dohodli. A pokud je třeba no, udělat nějaké arbitražní rozhodnutí, tak můžeme o tom diskutovat. A je třeba, aby o tom hovořili i jiné výbory, ale je třeba, abyste mi vysvětlil, proč děláte taková rozhodnutí, která děláte v rámci rozpočtu, který máme v současné situaci. To je prostě věc diskuzi to bylo rozhodnutí pane Fernandezi, ale v okamžiku, kdy máme takto rozhodnout eh, arbitrárním způsobem, tak je třeba, abychom některé věci vyloučili, ale to se nám nepodaří. A za druhé, a to se týče otázky eh, obrany, pan Gajer má pravdu, já si nepřeji, aby bychom hovořili o rozpočtu pro obranu, aby nakonec jsme měli velice malý rozpočet, který navíc ještě okrajuje další priority rozpočtové. To je přesně to, co se děje. Pokaždé jsou tady veliké hovory, velké diskuze a potom malé prostředky a navíc a nakonec dochází i k rozpočtovým škrtům. A mnoho kolegů to tady také řekli. K té otázce obrany je třeba, abychom měli opravdu diskuzi. A pane předsedo, já myslím, že by bylo vhodné, to je jenom takový návrh, abychom uh, diskutovali i s eh, pod výborem pro obranu Evropského parlamentu, protože my bychom nebyli proti tomu, aby tady uh, se toto odrazilo nějak v rozpočtu. A následujícím bodem, abych to ukončila, myslím, že tam je určitá nesrovnalost v této zprávě. Určitá nerovnováha mezi bezpečností a mezi imigrací. Tam, eh, kde se hovoří o imigraci, já osobně si myslím, že tam není vůbec zdůrazněn aspekt humanitární, například nehovoří se vůbec o Syrii a myslím, že nepochybně to bude potřebovat určitou reformulaci. Děkuji vám. Děkuji, paní Tomá. Pan Manka. Děkuji, pane předsedo. Chci také poblahopřát panu zpravodaji a souhlasím s doplněními, která zazněla. Myslím, že z toho může být dobrý celek. Na konci v teoretické rovině máme velice dobré projekty i nástroje ale mě oseb, osobně chybí pohled na realizační stránku, která někdy naše myšlenky úplně potlačí. Například včera jsme tu měli zástupce pro fond EFSI a z Evropské investiční banky a dalších institucí. A vemte si, eh, třeba ve vaší zemi chcete budovat nějakou dálnici za miliardu eur. A vaše země ji možná dokáže postavit i bez FC, ale když už FC máme, tak vaše země dá z rozpočtu 95% eh, z ceny dálnice do FC. FC přispěje těch 5% a z toho vznikne eh, jakýsi pákový efekt, 19-násobý eh, pákový efekt, ale je to možná na úkor horizontu 2020 nebo jiného výzkumu, takže je potřeba se podívat na to, Zda se neklameme sami, nešidíme se, protože pokud je to skutečně nějaký projekt, který by nebyl bez FC realizován, tak je dobře FC využít, ale pokud e, budeme realizovat projekty, které bychom udělali e, stejně, tak e, je to zbytečnost a někdy tím strádají jiné investiční projekty. Mluvíme o slabé implementaci. Asi si vzpomenete, že jsme v roce 2015 hovořili o tom, že nemáme dostatečné analýzy například na to, nebo proto, že Evropská investice neplatí včas své faktury. A možná i toto je příčina špatné implementace, protože starosta bude e, samozřejmě rozčilen, když čeká na proplácení pladeb dva roky. A my si neuděláme patřičnou analýzu, abychom věděli, v čem je problém. My přitom jsme se shodli, že to je v rámci našeho mandátu a chceme, aby komise analýzu připravila a komise to zatím neudělala. My tudíž nemáme podklady, na jejichž základě bychom dokázali ovlivnit praktickou stránku věci, to znamená, aby to, co si tady napíšeme na papíře, v reálu opravdu fungovalo. To, co říkala paní Toma o obraně, s tím souhlasím, ale v této oblasti, pokud bychom dokázali přitlačit členské státy k tomu, aby spolupracovali, společně nakupovali, řešili záležitosti, tak najednou bychom měli 100 miliard euro ročně extra a mohli bychom je potom na tu obranu lépe využít. Podívejme se tedy opět pane předsedo, podívat na praktickou stránku věci, abychom jak si dokonce dovedli naše dobré myšlenky, aby byly zrealizovány. Merci. La parole. Děkuji. Pani Gagarin. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla předně poděkovat panu Muresanovi Myslím si, že toto je velice dobrá zpráva. Váš vhled a priority, jak jste je tady představil, to je vše velice dobře podložené, takže vám za to děkuji. Jenom několik poznámek. Za prvé, vy jste hovořil o politice soudržnosti, i další kolegové se o ní zmiňovali a to si myslím, že je priorita nesmírně důležitá a musí jako taková zůstat. Já jsem začala s politikou soudržnosti Protože jsem zneklidněna slovy paní Merkelové o dvourychlostní Evropě. Nevím, co přesně tím myslela a doufám, že eh, to není zpátky ta nechutná situace, o které jsme tady diskutovali před lety, že by více rozvinuté země hm, se rozvíjely společně rychleji a ty, které nestíhají a jsou méně rozvinuté a méně rychle, tak eh, by zůstaly stranou. Já si myslím, že je potřeba, aby eh, všichni eh, byli schopni se dohnat a proto je politika soudržnosti pro mě prioritou. Já jsem profesorkou ekonomiky a skutečně musím říci, že to je jasný základ ekonomiky a fungování ekonomické velký obchod eh, a spolupráce probíhá nejlépe mezi těmi zeměmi, které jsou eh, přibližně na stejné úrovni rozvoje. To znamená, že mm, tady ještě je stále dosti zemí, kde úroveň HDP je pod průměrem a to je ta dvourychlostní Evropa, eh, která už tu je, měli bychom pomoci těmto zemím dohra, dohnat zbytek států a tedy tu průměrnou úroveň rozvoje. Myslím si, že to je skutečně velice dobrý argument, eh, to, že budeme eh, dokončovat eh, výstavbu jednotného trhu prostřednictvím politiky soudržnosti. Další kolega zmiňoval Erasmus, Erasmus+, Plus, to je úspěšný program a jak víte, v letošním roce se předpomínáme 30 let jeho spuštění. Je to krásné výročí, takže nejenom 60 let Evropské unie, ale 30 let Erasmu si připomínáme a e, z programu vytěžilo na 9 milionů lidí od jeho spuštění. Erasmus Plus je také velice úspěšný a jsem velice pyšná, že jsme pro tento program našli prostředky, protože opravdu jsou to prostředky velice dobře vynaložené a podpoří to evropskou ekonomiku. Také jsem tady slyšela říkat, že 6 výdajů jde na jaksi správní výdaje. Já si myslím, že to je číslo stále poměrně dosti vysoké a že je potřeba dále pracovat na snižování administrativních nákladů, protože já to třeba vidím tak, že platy, sociální výhody e, úředníků, a vynakládání prostředků zkrátka v některých případech vykazuje určité rezervy. A pokud bychom tyto náklady snížili, tak naši občané by nám jistě poděkovali, byli by vděční, protože řada z nich eh, jsou nesmírně potřební. Je tady řada oblastí, kde bychom ty peníze využili mnohem lepším způsobem. Děkuji. Merci. Děkuji. Patricia Sulina. Děkuji za slovo. Děkuji za Vím eh, za skvělou zprávu a za velice podrobnou práci, jako vždycky. Rozpočet pro rok 2018 jde eh, za cíly, jako je solidarita, eh, emigrace, zaměstnanost, politika soudržnosti, klimatické změny – Erasmus a tak dále. To jsou všechno témata, která já vítám. Nicméně se domnívám, že jsme trochu pozapomněli na flexibilitu. Na flexibilitu rozpočtu. V roce 2018 eh, flexibilita rozpočtu bude dostačující, anebo eh, bude tento rozpočet připraven eh, takovým způsobem, bude připraven případně, aby eh, mohl reagovat na nepředvídatelné eh, události, například v obraně nebo v bezpečnosti, eh, tak, aby mohl čelit dalším tokům imigrantů a uprchlíkům. Máme tady záruky, že budeme schopni čelit těmto nepředvídatelnostem. A poslední bod, o něž by se chtěla zmínit, se týká výsledku My se orientujeme na to, co konkrétně rozpočet přináší. A všechny smlouvy a dohody, které se podepisují, jsou opravdu nezbytné, protože je potom třeba zcela jasně kontrolovat každý projekt, protože každý špatný projekt je velkým poškozením eh, i finančním poškozením daného eh, oboru. Eh, jedná se o zdroje, které by mohly být použité jinak a jinde, protože náš rozpočet je omezený. A další bod, podle mne, je třeba pohovořit o vlastních zdrojích došlo, v Evropě došlo k publikaci, k uveřejnění materiálu o vlastních zdrojích. A e, další kroky v této oblasti ale zřejmě budou velice opuštěné oproti situaci, v níž se e, nalézáme a to mi dělá velkou starost. A to je jako kdyby člověk Eh, jak budeme čelit potom té prázdnotě, která tady bude po Velké Británii a jak vlastně nahradíme těch 16 miliard eur, které eh, Velká Británie eh, vlastně dává do našeho rozpočtu. Co s tím? Děkuji. A děkuji. A poslední mluvčí je pan Olbricht. Děkuji, pane předsedo. Já budu jenom trošku kritičtější k eh, panu kolegovi Bytě ze stejné politické rodiny, protože my možná vnímáme, interpretujeme situaci jinak. Eh, možná je to eh, možné vykládat tak, že co vykládat, že rozpočet má být formulován tak, abychom mu všichni rozuměli, ale uvědomme si, uvědomme si že jsme v pátém roce finančních výhledů a vše, co z toho můžeme teď eh, interpretovat jako mm, rozpočtoví odborníci mezi řádky, je, že se bude muset spustit nová diskuze o rozpočtu. Já to tedy vnímám tímto druhým způsobem, jinými smluvy, eh, slovy, ne jako všeobecná prohlášení o tom, jak bychom se měli lépe rozvíjet, tak, ale spíše, eh, co budeme muset řešit v příštích měsících. A to je důležité politické poselství. A to z toho důvodu, že za prvé revize to nebylo mm, žádné symbolické cvičení, ale požadavek na radu, že potřebujeme rozpočet, který bude flexibilní, že takový rozpočet potřebujeme pro příští roky, včetně roku 2018. My potřebujeme větší flexibilitu, kterou v tuto chvíli ovšem nemáme. Takže pro mě je závěrem to, že bude potřeba mm, pracovat na roku 2018, pokud Italové nezmění svůj názor. A pokud nezměníme my svůj názor, tak se ocitneme v situaci, že tu dostatečná flexibilita nebude a situace bude velice obtížná. Takže co s těmi prioritami, když nemáme dostatečnou flexibilitu? Pan Morrison říká, musíme se držet našich priorit, ale zároveň musíme uh, vědět, jak si, že situace bude dosti komplikovaná je to problém třeba eh, v textu tam, kde se hovoří o politice soudržnosti. Říkáte, že to je největší priorita, ale skutečným Problémem tady je, že rozpočet v roku 2017 snížil rozpočet eh, na soudržnost o 25% v platbách, tedy myslím. A v roce 2018 můžeme očekávat, eh, že dojde k rychlému nárůstu plateb. A otázka tedy stojí, jaké procento z rozpočtu si ponecháme um, na soudržnost v roce 2018, když dojde k extrémnímu nárůstu v platbách. Pokud si necháme stejné množství jako v roce 2017, okamžitě uh, budeme uh, v prodlení. Bude se nám, uh, budou se nám ty neuhrazené závazky kupit, takže se ptám, zda bude potom rada připravena zdvojnásobit prostředky na soudržnost v roce 2018, protože když eh, je zdvojnásobili, tak zase někde musí dojít k seškrtání. A jakou prioritu si vybereme pro seškrtání? Já si myslím, že tudíž potřebujeme více na platby. Zkrátka potřebujeme v rozpočtu více na platby, protože jinak je to past. Děkuji vám tedy, pane Moresane, za to vysvětlení. Já myslím, že je možné ten text interpretovat tak, podívejte, takhle vypadají naše priority, tohle žádáme a nečekejte, že eh, od něčeho z těch priorit ustoupíme. Leda, že eh, byste revidovali rozpočet pro rok 2018, protože to je už pátý rok finančního rámce, rok před eh, Brexitem v tom posledním roce to bude určitě 5 miliard, eh, co bude potřeba. Vezměte si Brity plus ty platby, eh, další ten britský rabat a tak dále. To, to se bude rovnat zhruba 5 miliardám a to nepřeháním a tam se budou členské státy připraveny uhradit v roce 2019 těchto 5 miliard, ale to už je jiná otázka, takže abych to ještě schrnul. Myslím si, že tento text je tedy velice politicky důležitý. Je to jasné poselství, ale možná není úplně jasně sformulované pro lidi, kteří tomu nerozumí, pro běžné občany. Ale my, kteří to uh, jsme s tím obeznámeni, musíme číst mezi řádky a vidět to prakticky. Protože pokud tak neučiníme, a navazuji na pana Maňku, eh, jeden z expertů se říkal, pokud peníze nevynaložíte na politiku soudržnosti, dejte je do EFSI. Včera to tady zaznělo. Vemte je ze soudržnosti a dejte je do EFSI, protože tam budou účinněji vynaloženy. Když to nedokážete v soudržnosti, dejte je do EFSI. A takhle to funguje v reálu. Ale na to nemůžeme přistoupit. Musíme se držet našich priorit, protože soudržnost, to, to je sdílené řízení, je tam ten prvek růstu a investic. Takže proto chci k věci přistoupit prakticky a myslím si, že struktura rozpočtu na rok 2018 je velice důležitá a budeme eh, s prosazením mít větší problémy než v roce 2017. Děkuji. Je pravda, že rok 2018 bude velice těžký rok pro vlády, protože a zatím eh, vlády vlastně se zabývaly vždycky jenom platbami a my jsme viděli, eh, že se vraceli peníze vládám. To bylo dobré. Evropa fungovala, ale v národních, eh, v národních úrovních eh, nebyl vlastně ten příspěvek Evropské unie velmi důležitý, ale když potom dojde na placení faktur, tak v roce 2018 by k tomu měla dojít a zná se mi, že v roce 2018 bude opravdu velká exploze e, žádostí o platby a to bude opravdu velice těžké. Budeme mít revizi e, toho souhrného rámce, co se týče, ta revi- co se týče ta revize víceletého rámce, tak je třeba, abychom byli jednotní. A my potřebujeme nepotřebujeme úplnou jednotu členských států. Je potřeba tedy mít revizi, nicméně v, ve směru smíření je třeba víc toho základu, toho, co jsme chtěli eh, docílit a pokusit se to vyjednat s relativní většinou. A proto já vyzývám pana Miresana, aby eh, aby si tedy zapsal tyto, aby pohovořil na závěr. Děkuji, já budu velice stručný. Chtěl bych poděkovat všem kolegům za jejich komentáře, které učinili. Mm, často zaznívalo e, mnoho věcí, s nimiž souhlasím, takže se těším na další spolupráci ta spolupráce začíná právě teď. E, máte nyní období pro předkládání pozměňovacích návrhů a můžete tam dodat různé ty významné věci, o kterých jste zde hovořili. Pane předsedo, také jak jste říkal, nebo pan Reolbricht e, hovořil, když e, a paní Toma říkali, nebo hovořili o víceletém finančním rámci, musíme si být vědomi toho, že existuje tento rámec, v němž bude navrhován i rozpočet na příští rok a bude také plněn i v rámci tohoto víceletého finančního rámce. Zmiňujeme tedy také jednání, která se budou týkat odchodu Spojeného království z EU a také existuje zpráva vysoké, skupiny na vysoké úrovni Rovněž to máme výsledky přeskumu FR v polovině období. Budeme pracovat na rozpočtu, budeme vyjednávat i s ostatními orgány a e, jsme si plně vědomi rámce, v němž se pohybujeme. Patří tam e, i ten přeskum VFR. Pokud už bude ten přeskum hotový, tak ho tam plně začleníme. Pokud ještě do té doby hotový nebude, tak eh, se budeme muset zamyslet eh, alespoň nad tím, jaké to bude mít třeba dopady na rozpočet na příští rok. Co se týče Brexitu, tak samozřejmě dopad odchodu eh, Spojeného království na rozpočet bude negativní, bude to téměř nula, protože Brexit ještě mm, vlastně nenastane příští rok. Takže do té doby, než dojde opravdu k tomu Brexitu, tak je Spojené království plným členem se všemi právy i povinnostmi a těšíme se na další spolupráci s vámi. Spíše bychom měli zahájit pak tu debatu o budoucnosti, jak to bude poté a jaké to bude mít dopady na rozpočet, až Spojené království opravdu odejde. Musíme být připraveni na to, abychom všichni zvládli své závazky v této rozpravě, ale musíme si rovněž říci, že eh, příští rok bude mít Brexit eh, vlastně velice malý dopad na ten rozpočet. Hmm, takže těším se na další kroky, těším se na vaše pozměňovací návrhy, hmm, které můžete předkládat do příštího úterý do 6 hodin večer hlasovat o hlavních směrech na radě se bude 6. března a na plenárku by se to mělo dostat rovněž v březnu. Děkuji a ještě jednou chci říct, že se těším na spolupráci se všemi. Děkuji, pane zpravodaji. Zástupce komise má k tomu nějaké poznámky? Nebo si myslí, že bychom mohli nějak navýšit ten rozpočet? Jsou tam některé kapitoly. Děkuji, pane předseda. Já bych chtěl poděkovat za tuto diskuzi, z které vyplývá, že zde je široká konvergence k cílům, které se stýkají s prioritami, které komise až do posud bránila. Možná několik poznámek k některým prvkům, které nezazněly v té diskuzi, proto abychom se vyhnuli neporozuměním. Takže k, k té situaci plateb, která změnila svoji podstatu v posledních třech letech, protože jsme přešli ze situaci, kdy ten uh, limit eh, prostředků byl disponován a brzdil vlastně proplácení faktur. A do té doby jsme přešli do uh, situace, kdy faktury nepřichází a nejsou propláceny, takže tady e, nebyla analýza a já bych rád e, řekl, že, že s přispěním e, parlamentu jsme sestavili plán plateb, který nám umožnil víc této situace a v současné době a všechny faktury, které přichází, jsou propláceny a nejsou tady ani žádné problémy s, tedy, s prostředky finančními. E, to v roce 2018, jak to tady zaznělo, bude potřeba posílit programy koheze, to je e, to, co e, vlastně se nám daří, to, tam, kde se nám daří tuto úroveň plateb vylepšit. A komise bude požadovat prostředky, které jsou nezbytné pro to, abychom pokryli ty potřeby předpokládané. Čili eh, komise má tuto zodpovědnost pro eh, tedy návrh toho rozpočtu pro 2018. A poslední poznámka se týká se týká eh, svěřeneckých fondů. Já připomínám, že eh, komise se zavázala v spojeném prohlášení, které bylo přijato eh, během jednání o rozpočtu na rok 2017 a komisař Ettinger ten tedy toto, tímto, k tomu se zavázal a pokračoval v, v tomto směru. Čili co se týče tedy podíl zástupců parlamentu na těchto svěřeneckých fondech, jak to chtěl parlament, tam to je potvrzeno. A další eh, věc je, že budeme eh, informovat pravidelně parlament a radu o eh, uskutečňování o realizaci těchto svěřeneckých fondů. Čili já bych vás poprosit, abyste byli otevřeni k tomuto tématu, protože to odpovídá zcela zvláštním eh, situacím, které eh, v tom eh, programu, tak jak je sestaven v současné době, nelze řešit. Je třeba tedy i dalších fondů, které umožňují se lépe koordinovat se kroky členských států pro témata, pro která jsou tyto fondy určeny. To bylo jenom pár poznámek, pane předsedo. A jinak vítám práci zpravodaje a celou diskuzi, která zde proběhla. Děkuji, pane eh, předsedo. Děkuji, takže pokud byste nám mohl něco říci o finanční zprávě mezi Tureckem a Evropskou unii, jak jsme na tom v této otázce a jak eh, se zajišťuje financování ty závazek je mezi 3 a 6 miliardami a jakým způsobem to vypadá eh, s tímto financováním. Takže to bylo velice zajímavé, eh, velice zajímavá diskuze a musíme poděkovat tedy pana, panu Muresanovi. A nyní přecházíme k dalšímu bodu na programu dne a to je eh, zpráva našeho zpravodaje pro rok 2016 o solidaritě. Eh, vidíme, že solidarita zůstává velice živá, solidarita se Spojeným královstvím. Paní Moody. Pan Fernandez. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, tyto eh, návrhy chtějí eh, chtějí zrychlit tedy přijímání této zprávy. A rada bude přijímat co nejrychlejší rozhodnutí, tak jak to bude možné a co nejvíce se urychluje zavedení této zprávy, aplikaci této zprávy, tak, aby ty definitivní částky, které jsou navrhnuty, mohly se dostat do, k uživatelům v Portugalsku, v Kypru a ve Spojeném království a současně i na Madeiru. V této zprávě se navrhuje částka 60 miliard eur pro Spojené království, pro Portugalsko 3,9 eh, milionů eur. Eh, jedná se o, o Spojené království, o zátopy, které tam byly. Oni se nežádali o nějaké předčasné vyplácení. U v Kypru a v Portugalsku se jednalo o požáry a v jednom případě se jednalo i o, o, o období sucha. I není tady pochyb o tom, že je třeba tento návrh přijmout. Je potřeba, abychom přijali eh, to, tuto poskytnutí pomoci, aby eh, tyto prostředky do Spojeného království a Kypru a Portugalska dospěly a, a taky na tu autonomní oblast Madeiry. To je důkaz toho, že rozpočet Evropské unie je rozpočet solidární a eh, zcela odpovídá eh, na to, že pomáhá v případě přírodních katastrof. A tyto přírodní katastrofy budou Eh, stále častější a zřejmě budou extrémní podmínky, které se odvozují z klimatických změn. Děkuji. Solidarita eh, je jako láska, je tam potřeba určitých eh, důkazů, kdo k tomu se chce, kdo se k tomu chce vyslovit, k této zprávě pana Fernandéze. Zdá se, že zpravodaj Eh, získal zcela jasný souhlas, takže pozměňovací návrhy budou předloženy. Ta lhůta je do 2. března 13 eh, hodin a jelikož je třeba si pospíšit, tak eh, rozpočtový výbor bude hlasovat ne 3. března, ale 20. nebo 21. března. A to proto, abychom mohli využít i přítomnosti členů EPP, protože 30. března oni budou na Maltě. E, mají tam svůj kongres. A hlasovat v plenáce e, se bude 26. nebo 27. dubna. Budeme e, nyní si vyslechneme pana Gajera, k Eh, návrhu opravného rozpočtu číslo jedna. Pane zpravodaj, máte slovo. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Tento návrh opravného rozpočtu eh, je podobný tomu transferu, o kterém jsme hovořili a je to důsledek toho, co jsme eh, rozhodli ohledně mobilizace fondu Solidarity. Jde o opravný rozpočet, který dává k dispozici potřebné částky pro uh, uvolnění prostředků z fondu soudržnosti. Jde tedy o ty uh, účely, které právě popsal pan Fernandez, nebudu to opakovat. Je tady jenom drobná chyba eh, v dokumentu komise. Dnes uh, můžeme už fungovat jako kontroloři rozpočtu pro Evropskou komisi, protože to funguje tak, že ty částky zmíněné panem Fernandesem jsou zálohy zaplacené těmto členským státům, což já jsem tedy eh, kritizoval ve svém návrhu usnesení. Malcké předsednictví je o tomto informováno a chce tu chybu opravit a správné částky dostaneme zpátky v dokumentu rady, ale v tom rozhodnutí, které budeme přijímat, eh, budeme muset eh, budeme v tom rozhodnutí muset eh, ten jeden odstavec vyškrtnout. To je tedy jenom takový drobný technický problém. Ale jinak v řádném procesu rozhodování bychom už pak měli mít k dispozici správná čísla. Ta chyba by měla být opravena v momentu, kdy budeme návrh opravného rozpočtu schvalovat. Nic víc k tomu asi nemám. Načasování je tady úplně stejné jako u zprávy pana Fernandez, protože jde o totež. Děkuji, pane zpravodaji. Myslím, že tady není žádný komentář. My jsme eh, vlastně v eh, zprávy, kterou předložil Jose Manuel Fernandez. Eh, je potvrzeno, že pozměňovací návrhy budou předkladeny do 2. března do 13 hodin a co se týče výboru rozpočtového, tak to platí to, co platí pro zprávu Jose Manuela a stejně tak se bude hlasovat i na plenárním zasedání eh, v Dubnu ve Štrasburku. Paní Almeyer eh, za námi přijde. A nyní bych předal slovo našemu zpravodaji Jans Gejerovi pro Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pokud dovolíte, tak navrhuji, aby další tři body na pořadu jednání byly projednány dohromady, čili desítka, jedenáctka a dvanáctka protože jsou vzájemně propojené. Ano, souhlasím, říká pan předseda. Dobře, takže jedná se o to, že se má měnit eh, ustavující nařízení, které se týká tří agentur, které má Evropská unie, které se věnují, jednak je to CDFOP, Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání, pak je to Eurofund, to je, což je agentura, která se zabývá pracovními podmínkami pracujících. A pak je zde ještě EU, OSHA, Organizace pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, takže vlastně všechno to je součástí stejné oblasti. Jsou to agentury, jejich činnost spolu souvisí, takže i to základní nařízení bude pozměněno podobným způsobem. Navrhuji tedy, aby náš výbor postupoval stejným způsobem, aby schválil změny tohoto hlavního nařízení. Hlavní myšlenkou je to, aby mezi činností těchto tří agentur byla synergie, aby došlo k úsporám, aby ty synergie byly posíleny, aby úspory byly navýšeny. Samozřejmě musí tam být na druhou stranu, ale jasné rozdělení pravomocí musí být naprosto zřetelné, mm, jaké pravomoci má která agentura, aby se zabránilo překrývání. <clears throat> Tyto tři agentury pracují v příbuzných oblastech a nechceme, aby se věnovali stejným tématům zároveň. <clears throat> Předložili jsme také pár pozměňovacích návrhů. Týká se to rovněž ještě <clears throat> správních eh, rad protože v těch správních radách zasedají členové některých orgánů a schvaluje se tam třeba výroční plány. Mm, Tyto agentury by spolu měly hovořit, měly by, se roz, vlastně měly by si rozdělit ta témata, měly by se rozhodnout, které téma je nejvhodnější pro jakou agenturu. Myslím si, že to pomůže zabránit překrývání v činnostech těchto tří agentur. Také je zapotřebí vytváření sítí lepším způsobem, lepší propojení s jinými agenturemi i s jinými orgány EU. O tom se hovoří v těch dalších odstavcích. Mm, všechny agentury jsou poradenskými orgány evropských orgánů. To jsem chtěla rovněž zdůraznit. Pozměňovací návrhy eh, musíte předložit do jednoho týdne a 20. nebo 21. března bychom měli tyto návrhy schválovat. Děkuji. Děkuji, děkuji za vysvětlení, které jste nám podal a tak ospravedlňujete tam změny nařízení, změny eh, tedy eh, změny v těchto agenturách. děkuji. Já jsem se chtěl vyjádřit místo pana Savamy, který je stínovým a který zde dnes není přítomen. Hm. Pan Savama chtěl, abych vyjádřil podporu eh, pana Gajera. Je důležité zlepšit eh, mm, efektivitu eh, těchto agentur a také jejich vzájemnou koordinaci, aby bylo zabráněno překrývání. O tom pan zpravodaj hovořil. Pan Savama by rovněž chtěl, aby agentury se ještě více zaměřily na výsledky. Takže o tom mě kolega požádal, abych to tady vyřídil a také se ještě omlouvá za nepřítomnost. Děkuji. Merci pour... Ano, omlouváme ho, děkujeme za toto upřesnění. Někdo jiný si přeje promluvit? Řekl men, ano, máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Pane Gajere, děkuji za vaši prezentaci, plně s vámi souhlasím v tom, že musíme usilovat o synergické efekty a o to, aby se ty synergie ještě více posilovaly. Nesmí tam dojít k překrývání, spíše to musí být koordinace. A samozřejmě, že lepší koordinace je lepší, souhlasím s tím, o čem jste hovořil. Myslím si, že ty tři oblasti, které jste zmínil, jsou vynikajícími oblastmi kde se můžeme ještě jednou podívat také na otázku subsidiarity, protože na jedné straně je dobré, že tyto agentury máme, ale pak je otázka, čemu se vlastně věnují ve skutečnosti. Víme, že mezi jednotlivými členskými státy um, existují velké rozdíly, pokud jedete do jiné země na dovolenou, tak si všimnete, že třeba nějaké dílny vypadají dost rozdílně v Německu a třeba v Řecku, takže stále jsou zde ještě velké rozdíly. Takže já se chci zeptat, zda e, není cílem na Evropské unie e, vytvářet nové cíle, ale přitom členské státy vlastně e, některé nejsou schopné Eh, ta pravidla eh, realizovat. Takže jestli by nebylo možná lepší třeba ta doporučení a cíle omezit, um, aby byly takové jenom omecnější, aby to členské státy mohly lépe realizovat a také by se tím ušetřily peníze. Možná bychom měli být realističtější. Stanovujeme cíle a velice podrobná pravidla a přitom mnohé členské země nejsou schopné je pak zavádět do praxe. Myslím si, že bychom se tedy měli podívat velice přísně na tuto oblast a podívat se na to, co vlastně tyto tři agentury um, mohou, čeho mohou dosáhnout a čeho by se možná měly vzdát. Děkuji. Děkujeme, pane Kombel. Někdo jiný ještě si přeje zde znést nějakou otázku? A nyní předám slovo komisi. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl poukázat na některé pozměňovací návrhy a požádat pana zpravodaje, aby je znovu zvážil. My vítáme myšlenku užší spolupráce a efektivity. Přesto mám tři záležitosti v této souvislosti. Jedna se týká souladu se stávajícími pravidly ve společném přístupu k decentralizovaným agenturám, což se dohodl parlament, rada a komise. Ti, kde se budou účastnit správních rad a agentur, to jsou zástupci členských států, komise a parlamentu, tak jak to bude potřeba. Ale nikde se tam nehovoří o tom, že by tam v případě tripartitních agentur měli být eh, zástupci tripartity ve správné radě, což eh, je jeden z vašich pozměňovacích návrhů, kde hovoříte tedy o zástupcích eh, dalších dvou tripartitních agentur v, ve správní radě třetí. Pokud jde o šestý pozměňovací návrh, tak v něm hovoříte o překladech které v současném zakládajícím aktu eh, překladového střediska stojí, že středisko poskytuje překlady všem agenturám. Ve vašem pozměňovacím návrhu doplňujete, že překlad eh, bude poskytovat eh, překladové středisko nebo jiné překladatelské služby či poskytovatelé překladatelských služeb. Tím se ovšem spochybňuje role překladového střediska jehož funkcí je právě zajišťovat překladatelské služby všem dalším agenturám. A poslední věc, ta se týká pozměňovacího návrhu číslo 8, kde nahrazujete větu, která říká, za tímto účelem agentura bude poskytovat důkazy a služby pro politickou a politickou činnost a vy navrhujete nahradit slovo služby slovem analýzy. I to je samozřejmě součástí pracovní náplně tří agentur, ale v případě CDFOPu to může vytvořit určité problémy, určité omezení, protože CDFOP také poskytuje služby eh, například řízení rozhodnutí Europass, řídí v této souvislosti nástroje a služby a řídí také datové soubory pro eh, evropské panorama dovedností. A já si myslím, že si nepřejeme, aby CDFO přestal vykonávat eh, tyto funkce, Eh, což by eh, mohlo vyplývat eh, z vámi navrhovaného znění. Takže my bychom neradi ohrozili CDFOP, CDFOP při výkonu jeho činnosti. Merci, monsieur Président. Děkuji. Pan zpravodaj. Děkuji, pane <clears throat> předsedo. Děkuji všem za přispění do debaty. Nejprve se chci vyjádřit k tomu, co říkal pan Kolmel. No, máte přesné postřehy, ale jde o to, že vlastně my, se, my vlastně můžeme říct, co nám dělají, co, co činí konkrétní agentury. Například Eurofund nám dává eh, přehled, jak to vypadá s obecnou sociální situací v Evropské unii ale máme opravdu velice heterogenní údaje z jednotlivých členských států. Těžko jsou ty údaje srovnatelné. Takže pokud vezmeme jde o to, že ty agentury neprovádí pouze kolaci údajů, ale věnují se také různým důležitým tématům. Třeba zkoumají, jak samotné členské státy schromažďují údaje. A pokud se chcete podívat na tu sociální situaci v členských státech eh, eh, obecně, tak potřebujete srovnatelné údaje z členských států a někdo musí tu práci dělat i na té úrovni národních států. Některé vnitrostátní statistické orgány ehm, s tím mají problémy. <clears throat> Takže je důležité, abychom měli údaje, které pak budou srovnatelné s údaji z jiných členských států. No a pak eh, hovoříte o zásadě subsidiarity. Pokud byste byla pouze jediná agentura, která by to dělala, tak by to bylo levnější, než když je zde 28 um, ehm, systémů, které přinášejí údaje, ale nejsou nakonec srovnatelné. A pak se chci ještě vyjádřit k CDFOPu, ten, na ten se vlastně ty vaše komentáře nevztahují. Pokud chceme, aby mladí lidé v Evropské unii mohli mm, být opravdu mobilní, tak musí mít takové vzdělání, aby byli schopni najít si práci v jiné členské zemi a k tomu potřebujete agenturu, která to umožní. Myslím si, že je to zase lepší, aby zde byla jedna agentura, než aby každý členský stát měl takovou agenturu e, sám na své úrovni. Takže myslím si, že ehm, ten váš návrh není úplně mm, nápomocný. A pak ještě k tomu, co říkal pan Prejza. Mm, je pravda, že defo možná přichází o určité úkoly. protože to znění nebylo úplně právně neprůstřelné. Ehm, tam, je, tam je ta část o těch překladech, já si myslím, že komise vlastně mm, ruší některá pracovní místa v té agentuře a mm, to pracovní mm, překladatelské středisko také není schopné všechny překlady vypracovávat tak rychle, jak je potřeba a v tom stejném objemu. Pak jsou zde dokumenty, které se týkají třeba udělení absolutoria nebo rozpočtu a velice často jsme v těch dokumentech říkali, že když se škrtají pracovní místa, škrtají se náklady, eh, takže to může vést vlastně i ke snižování efektivity práce a k tomu došlo i v případě toho překladatelského střediska. Já neříkám, že oni nejsou vůbec schopni fungovat, ale eh, agentury by neměly čekat příliš dlouho na ty překlady protože právě tyto agentury nám potom poskytují své služby, mm, což jsou vlastně služby, které pak podporují ekonomiku. A zde opravdu v některých případech platí to pravidlo, že čas jsou peníze. Mm, ty lhuty například se stále prodlužují. I orgány jako Evropský parlament musí čekat příliš dlouho na překlady. Také to kritizujeme. Takže já navrhuji, abychom, eh, respektive nechci, Mm, já chci říci, že ty tři agentury by měly být v takové pozici, eh, že když to překladatelské středisko nebude mít dostatek kapacity nebo času, tak by ty agentury měly mít možnost si ty překlady outsourcovat, zadávat je nějakým externím partnerům. Já si myslím, že <clears throat> by to byla určitá alternativa a nebo tedy další možností je rozšířit počet pracovníků překladatelského střediska, ale to my zde jak se nemůžeme jen tak navrhnout. Možná, se, možná to můžeme navrhnout, až budeme eh, mm, plánovat rozpočet na rok 2018. Je pravda, že takový společný přístup je spíše decentralizační. <coughs> Cílem není nějaké oslabovat ty agentury, ale spíše e, sledovat, aby ty agentury mohly dobře pracovat ve, svých, ve v těch svých příslušných oblastech. A měly by také být schopny se navzájem informovat o těch svých připravovaných výročních plánech, aby na tom mohly také spolupracovat a aby se zajistilo, že nebude docházet k překrývání jejich programů, aby se to vlastně předem všechno domluvilo, ještě předtím, než ty jejich výroční pracovní programy budou hotové. A správní rada tam má vlastně možnost, v těch správních radách je, e, jsou zástupci všech 28 členských států, ale mám pocit, že někde vlastně v té správní radě je téměř více pracovníků, než kolik pracovníků má celá agentura. Možná trošku přeháním, ale zase ne tolik. <clears throat> Takže možná opravdu třeba bychom se zamysleli nad tím, aby se nepřekrývala ta činnost. Ano, myslím, že jsme to uzavřeli a že takhle budeme schopnost se vyjádřit v výboru pro rozpočet 20. března. Máme čas, čili jak to řekl zpravodaj, pozměvací návrhy se předkládají do 16. února do 11 hodin a potom se bude hlasovat ve výboru. A všechny výbory potom eh, vemou v potaz eh, ty názory, které zde zazněly. Nyní bych se zeptal zpravodaje, zda byla nějaký vývoj v Řecku ohledně problému lokalizace. Nějak se to posunulo? Je tam nějaká změna? A můžeme se na to podívat jindy. Monika Almier za námi přišla a bude hovořit o e, politice nemovitostí a možná nás vyzve i k hlasování. Hlavně o e, Společném centru pro výzkum e, do projektu ISPA v Itálii. Paní e, Manér vám může mít slovo, pokud chce. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla mluvit o budově 102. Je to budova společného výzkumného střediska, které sídlí v Ispře. Jedná se, jak už jsem říkala, o společné výzkumné středisko. Tuto budovu už eh, jsem i v tom minulém funkčním období sledovala. Jedná se o staré budovy z 50. až 80. let. Opravdu ty budovy vypadají velice staře. A bylo by opravdu dobré shrnout tuto situaci. Máme zde tedy celkem 11 budov, které už se nepoužívají. Budova 44 je v oblasti, kde probíhá radioaktivní výzkum, jaderný výzkum. Ta budova tam zůstane, ale bude se využívat jiným způsobem. Ostatní budovy budou zbourané, jejich věk je 37 až 57 let, takže už jsou nepoužitelné. Všechny tyto prostory se sloučí do jediné budovy, která bude mít 10 502 čtverečních metrů užitkové plochy. Šest 6400 metrů čtverečních budou tvořit laboratoře a kanceláře a zbývající prostor v přízemí bude 4400 metrů čtverečních. Teď tam pracuje 315 osob, ale kapacita je vyšší, asi 350. Z celkového rozpočtu na to bude 3,9 milionů eur, takže asi 19 Hmm, další finance nejsou zapotřebí a to z toho důvodu, že jsou tam účelově vázané příjmy, které se celé roky dobře využívaly. Zůstává ještě jedna otázka. Proč tyto účelově vázané příjmy mezi roky 2013 až 2014 tak silně klesly? Bylo, v roce 2013 to bylo 13,6 milionů a v roce 2014 to bylo jenom pouze nějak kolem 5 milionů teď to stoupá asi na 9 milionů. Bylo by asi zajímavé vysvětlit, proč tam je tak velký rozdíl mezi eh, sedmým rámcovým programem pro vědu a mezi Horizontem 2020, protože ta část, která se týká společného výzkumného střediska, se příliš neliší v těchto dvou programech. <clears throat> Ale většina těch nákladů jde právě z těch účelově vázaných příjmů. Pane předsedo, tyto peníze se mohou vynakládat i na výzkum, máte pravdu. Oni si tedy tak, oni si pomáhají těmi účelově vázanými příjmy, protože ta částka, která byla placena, bylo to Izrael, Moldavsko, Švýcarsko, Turecko, Albánie, Fajerské ostrovy a tak dále. Takže tyto účelově vázané příjmy se využívaly jako určitá pomocná podpora, aby, ne, aby nemuseli využívat cizí finance. Za normálních okolností bychom vytvářeli rezervy na budovy, ale v tomto rozpočtu je to komplikované. Můžeme teď sice vytvářet dluhy, ale není to optimální. Za běžných okolností by každý rok eh, se měla vytvořit určitá malá rezerva a zatím je to možné pouze prostřednictvím těch účelově vázaných příjmů. 16 hm, milionů 500 tisíc to přibližně nyní máme a můžeme využít na tu budou, novou budovu. Ehm, provozní náklady se zcela jistě sníží, protože bude <clears throat> vybudována pouze jedna ústřední budova. Bourání bude stát asi 747 tisíc. A musíme také kons- kons- konstatovat, že, se, že náklady se sníží širočně o 60%. Jedná se tedy o ty provozní a mm, náklady, a náklady na údržbu. Takže opravdu má smysl, aby se všechno sjednotilo do jedné budovy. Navrhuji, abychom tento plán schválili hm, a aby docházelo k další centralizaci v rámci um, toho výzkumného střediska ISPRA. Zůstává ještě jedna nevyřešená otázka, a to je radioaktivní odpad z minulých let. Z iniciativy rozpočtového výboru se podařilo zjistit důležité informace. My jsme se totiž začali ptát, o jaké radioaktivní odpady se jedná, odkud pocházejí a tak dále. A na náš nátlak byla provedena eh, plná registrace všech radioaktivních odpadů, všechny ty odpady byly svezeny na jedno místo a tak dále. Nás se to sice přímo netýká, ale jsem ráda, že došlo k registraci těchto odpadů a že jsme také začali vyvíjet nátlak na Itálii, aby našli nějaké e, řešení, konečné řešení. My jsme nejprve navrhovali, že bychom převzali nějaké to dočasné úložiště. Evropská unie byla proti a našlo se lepší řešení. Nyní jsou ty odpady skladované přiměřeným způsobem, jsou, e, ten odpad je kontrolován. Je to zaregistrováno. Samozřejmě ty odpady to nesouvisí s naší politikou budov, ale chtěla jsem poukázat na to, že práce rozpočtového výboru má i některé tyto pozitivní vedlejší účinky, třeba v té ISPře. Takže opravdu vás žádám, abyste souhlasili s tímto návrhem. Děkuji, paní Almeidové, vy jste opravdu zvedla tuto otázku. Můžeme vyzvat komisi, aby nás eh, k tomuto nějakým způsobem jak se vyjádřila? Pokud eh, dovolíte, tak já bych eh, předal slovo kolegovi, který se zabývá otázkami výzkumu, samozřejmě. Děkuji. Pokud jde o vázané příjmy, 3,5 v předchozím programu, teď je to jenom 2,5%, což implikuje pokles. V roce 2014 až 2016 Švýcarsko se neúčastnilo eh, všeho eh, v horizontu 2020 pouze dílčích částí, což se projevuje v těch třech letech. Pokud jde o zadávání, tak pokud jde o ISPRu a odpad, tak jsme to všechno převedli do dočasného úložiště podle eh, dohody s italskými úřady. Teď probíhá program řádného, řádné likvidace odpadu. Alors, j'ai noté que les recettes. Yeah. Tedy říkám, že e, tyto účelově přidělené příjmy, to je e, vyjádřeno v procentech, ale hodnota jaká? Každý rok jsme dostávali, dostávali asi 14 milionů eur až do roku 2013. To byly e, přidělené příjmy a od roku 2014 dostáváme 5 milionů eur. Takže tam je rozdíl 8 milionů mezi roky 14, 15 a 16. V roce 2007 Eh, jsme byli zhruba na 10 milionech eur díky příspěvku Švýcarska. Also steigert sich wieder langsam, Herr Vorsitzender. Ich kann die Zahlen dann zu. Dobře. Eh, ještě to zopakuji. V roce 2007 tam bylo 7,7 milionů, teď to roste na 14 či dokonce 13,6 milionů nevím, jak do toho zapadá ten horizont 2020. Tam je opět nárůst do, na zhruba 9,5 milionu. Vidíte, že náš podíl se přitom snižuje, takže Horizont 2020 a inovační program by se měl stát jaksi předmětem naší pozornosti, protože se zdá, že tam přicházíme o prost prostředky, je tam méně alokovaných příjmů, které bychom, které vyplácíme na menší počet zajímavých programů. Bude potřeba tomu věnovat pozornost. Děkuji za tento varovný signál k prezentaci eh, o, o rozpočtu a těch eh, přidělených příjmů. To se objeví v eh, rozpočtu nebo to se objeví v snižování výdajů. To spíš ta druhá prezentace, čili to je v těch položkách výdajů a v těch komentářích k rozpočtu, které, kde se kde se označují částky na účelově přidělené příjmy, a které se budou potaz při žádosti o částky. Není to anomálie rozpočtová, protože uh, Eh, ty příjmy měly, měly být zařazené do eh, příjmů a, a to by mělo sloužit v, v celkové částce na straně výdajů, tam to je zařazeno, aby se eh, tam uspravedlnila ta žádost o přidělení, přidělení prostředků, protože vy víte, že to je úroveň, úroveň výdajů, která ovlivňuje tyto žádosti na straně příjmů, tak tam se to také započítává s jinými příjmy, ale ale ty jsou předěleny na jisté výdaje a vlastně to nefigurují tam jako příjmy, které mají ten obecný charakter a které budou financovat potom rozpočet a jsou používány eh, na platbu všech výdajů a nejsou přiděleny na specifické výdaje. Ale my jsme diskutovali o e, návrhu rozpočtu rok 2018, jste tady byl, takže jak ta orientace, kterou řekl rozpočet, tak ty řekl zcela jasně, že tento rozpočet by měl být srozumitelný evropským občanům a tento způsob přidělování těch prostředků, to je eh, to vlastně úplně obměňuje a ruší ten obraz toho rozpočtu. Tam vlastně se snižuje ten, ty výdaje celkového rozpočtu. Když chcete vypočít eh, země jako je Švýcarsko, což je přístup těchto zemí k určitým programům, tak tyto účelově přidělené příjmy, to je druh platby těchto zemím, aby se účastnili těchto programů. Čili to jsou výdaje, které nepatří do, té legálního, do toho legálního základu členských členů. To se týká třetích zemí, které platí určitou kvotu. Čili jestli chcete, tak aby to bylo transparentní, tak myslím, že se nejedná o nějaké uchýlení se od cílů těch výdajů. Na druhou stranu když by se jednalo o to, aby se usnadnila situace těch uprchlíků v, v Turecku, tak tam naopak jsou bilaterální eh, příděly jednotlivých členských států, a které přispívají a tak se vlastně dosáhne toho, že ta celková částka je větší než to, co původně ten rozpočet tam určil. Já doufám, že eh, tento způsob vysvětlení eh, vás přesvědčí, že má určitou logiku rozpočtovou. No, vy eh, mluvíte k eh, specialistům, ale nejsem si jist, že to eh, je srozumitelné pro občany. Pane předsedo, jestli do toho mohu vstoupit, pokud země platí do nějakého konkrétního programu, někdo platí v ISPře, využívá tam budovy, tak je potřeba, aby se podílel na provozních nákladech, ale musí to být transparentní, otevřené a tak to musí být po celou dobu těch pěti let, takže ty alokované příjmy, myslím, že fungují poměrně rozumně, protože nám dávají určitou flexibilitu to, že členské státy nepostupují, vždy logicky s tím s vámi souhlasím. Já jenom připomínám ten princip obecnosti toho rozpočtu. Všechny eh, výdaje jsou vlastně financování z celkových příjmů, takže má, budeme mít příležitost se k tomu vrátit. Já přijímám tu eh, praxi, protože to je souhlasné s pravidly, ale pokud chceme, aby ten rozpočet byl srozumitelný pro občany, tak je potřebné, aby oni věděli, co Švýcarsko dodává, co ostatní e, členské státy tam přispívají, aby to bylo jasné. Myslím, že jsme tu otázku už vyčerpali. Prosím vás, kolego, abyste zůstali protože ještě potřebujeme kvórum pro to, abychom mohli hlasovat toto kvórum, to znamená 11. Takže vás prosím a děkuji vám, že zůstáváte v této síni. Paní Almejmerová, myslíte si, že bychom měli teď hlasovat? you. <laughs> Entschuldigung, mein Kollege hat mich gerade angesprochen wegen anderes Problems. Se omlouvám, kolega se mnou hovořil, tak jsem... Čili vy si přejete, abychom teď uh, hlasovali o tomto návodu ano? Dobře, tak budeme eh, hlasovat s hodnutím ruky. Ti, kteří jsou pro tento návrh, pro toto financování tím způsobem, jak bylo upřesněno. Takže prosím zvedněte ruku. zpravodaj, spravodaj pro rok 2018 s tím souhlasí. Pane Murzana, vy jste pro? Ano, jsem si jistá, že je pro. Takže myslím, že jednohlasně jsme to odsouhlasili a přijali jsme váš návrh. Paní Van Merová, máte ještě stále slovo. No, tak já si pokud jde o ten druhý projekt, tak o tom nemusíme ještě dnes eh, hlasovat. Je to jenom taková eh, informace ode mě v tuto chvíli. Frontex. nám poslal jasný plán do budoucna, nicméně není úplně eh, ve všech ohledech podrobný, nevyhovuje to rozpočtovému nařízení. Jde o varšavskou kancelář. Všichni víme, že Frontex bude muset nabrat nové pracovníky také ve Varšavě. A v současné situaci eh, zabírají 9 pater ze 14 v takovém větším eh, varšavském centru. Platí zatím za 14 600 20 metrů čtverečních eh, kancelářské plochy. Ty měly pronajaty od roku 2007 do roku 2013 a problém je, že teď tam vlastně dostatečný prostor navíc eh, nebude. Je potřeba, aby se rozšířili a zřejmě se budou muset přestěhovat do úplně nové budovy od eh, roku 2022. V tuto chvíli ještě někdo další využívá nevyužitá patra budovy, takže tato patra později budou eh, k dispozici. Já si myslím, že by bylo tedy vhodné eh, najmout, pronajmout si i tato, tato nevyužívaná patra. Jenom jediný problém, který tady vidím, a i Frontex eh, to uvádí, je, že budeme muset pronajímat eh, všechna tato podloží až do roku 2024, byť se budou muset eh, kanceláře Frontexu v roce 2022 již vystěhovat do jiné budovy. Takže pokud se mají vystěhovat v roce 2022, proč bychom měli stále platit za tento prostor? Mm navíc eh, až do roku 2024. Takže k tomu já se stavím kriticky, ale zdá se, že ten problém je s tím najít si krátkodobý pronájem prostor, protože když se chcete pronajmout něco krátkodobě, tak zase vám navýší eh, nájem jako takové určité sankční opatření. Takže myslím, že ještě potřeba toto všem probrat s Frontexem, aby nám to podrobně vysvětlili, jak to vypadá ta situace. Já jsem vás chtěla jenom eh, informovat. I Frontex jsem už varovala, že zřejmě budeme po nich chtít eh, další vysvětlení, až eh, se k této věci tady v parlamentu dostaneme. Lze tedy očekávat určité sankční platby v tom návrhu Frontexu a pro nás je to dosti problematické. Také ten budoucí pozemek, který chce dát Polsko k dispozici, abychom na ně mohli postavit eh, svou vlastní budovu, tak eh, to vypadá velice rozumně. Ale i k tomu budeme do budoucna potřebovat eh, podrobnější zprávu. Dnes jsem vás chtěla pouze upozornit. Později se k tomu vrátíme podrobně, až budeme mít předloženou konkrétní smlouvu, až nás tedy Frontex eh, informuje. Merci. Merci, Frontex a besoin. Děkuji. Frontex potřebuje tedy eh, v tomto pomoc a to ta, eh, ta budova v Varšavě je velice důležitá. Tím spíš, že vláda a úřady vlastně podepsali tu smlouvu o tom sídle, proto aby Frontex tam mohl být a aby tam mohli i přijímat i své spolupracovníky. A zatím nebylo možné vůbec využít určitých eh, no, výhod, které se dávají eh, uprchlíkům, čili eh, polské úřady a polský úředníci podepsali tu dohodu o, té, o tom domě. Zůstávají zde ještě určité problémy, které zabraňují polské vládě tomu, aby mm, předala nějaký ten pozemek. Je to asi v ceně 20 milionů. Mají to v plánu, ale zatím nemám žádné informace, že už eh, by snad k tomu došlo. Podle mých informací zatím probíhá jednání, to jde dobře, ale ještě nebylo učiněno žádné rozhodnutí. Ale když se tam podepsala ta smlouva, tak to dává statut speciální těm eh, lidem, k těm pracovníkům, kteří přijíždí do Varšavy, takže oni vlastně potom nemají eh, různé, různé úlevy daňové, nemají ani možnost eh, posílat své děti do školy, což by mohli vlastně eh, zabránit tomu, aby lidé se přesunovali do Varšavy, lidé, kteří pracují z Frontexu. No ano, ale stále tam ještě zůstává nedořešené, pár nedořešených věcí ohledně i to, té parcely. Není to tak aktivní jako předtím. Dobře, o tom budeme ještě hovořit. Nikdo jiný se nehlásí o slovo k tomuto, takže počkáme na paní kabineta Ptala a ta nám pohovoří o Evropské investiční bance a bude hovořit o krocích, které tato banka podniká mimo Evropskou unii. Eh, minule jsme měli opravdu velice zajímavou diskuzi, byl jsem Eh, udivil, byl, divil jsem se, že banka investiční a vlastně podpořila i investice do Číny, i investice do Hongkongu například. A to opravdu vítám, tuhle tu vůli pracovat v celém světě, ale jelikož Evropská banka investiční potřebuje prostředky finanční, tak eh, možná eh, má potom půjčky pro to, aby investovala do Číny, tak to je poměrně zvláštní. E, možná, že to jsou investice, které e, pomáhají vylepšit klima. Tak si říkáme, dobře, tak e, doufám, že Evropa banka tedy potom doprovází tyto podniky, ale bylo mi řečeno, ne, to vůbec ne. Nedoprovází evropské podniky do Číny. To by ospravedlnilo tyto investice. Ale já bych rád věděl, jakým způsobem bude směřovat tedy tato Evropská banka investiční. Děkuji, pane předsedo. Ano, pokud jde o ty země, které eh, jsou působištěm EIB a pokud jde o politiky a cíle, kterým by se měla EIB v investicích eh, věnovat, eh, tak to trochu tak se zapadá do té zprávy kterou tady předkládám o ELM. Jak asi víte, tak už jsme tady vedli před časem diskuzi o těch obecných liních, pokynech pro rozpočet. Vyslechli jsme si různé politické skupiny, zazněla celá řada otázek, vedli jsme diskuzi o mých návrzích. Já jsem na základě toho předložila pozměňovací návrhy k textu Evropské komise. Celkově je tam 35 pozměňovacích návrhů, e, jenom jeden z nich se týká samotného záručního fondu, všechny ostatní jsou k ELM. Nepůjdu teď do všech podrobností a jednotlivě nebudu komentovat. E, obecně chci říci, že e, je možné rozdělit do pěti skupin ty pozměňovací návrhy. V první skupině jsou ty, které se týkají konkrétních čísel, tedy částek, které Evropská investiční banka investuje v různých zemích jak víte, tak už došlo k navýšení disponibilních stropů pro investice, ale myslíme si, že by bylo potřeba jít ještě dále než je původní návrh Evropské komise, především tak, abychom zohlednili eh, to, že jenom dílčí, velice malá část evropského rozpočtu může být věnována na navýšení půjček, které eh, vydává Evropská investiční banka. Já tedy navrhuji, abychom eh, skutečně stáli o to navýšení, protože v posledních letech v současném VFR jsme zažili dvě zásadní krize v našem eh, sousedství, jednak na Ukrajině, a EIB nás pak požádala o posílení investic eh, první části eh, toho eh, rozpočtového období a druhá krize to je krize migrační, uprchlická, která má samozřejmě dopady na země Evropské unie, ale i na země v našem okolí. A z těchto dvou eh, důvodů si myslím, že je potřeba značným způsobem navýšit investice v dotčených sousedních státech. Druhá věc. Druhý blok či skupina pozměňovacích návrhů, ta se týká nového cíle, který je eh, v návrhu Evropské komise předkládán. My využíváme Evropská komise využívá a používá frázi, která je dnes eh, hodně častá, to znamená řešit prvotní příčiny migrace. To už je taková fráze, Eh, která je používána jako mantra ve veškerých sděleních Evropské komise i v našich vystoupeních, vystoupeních, ale není úplně jasné, co vlastně za těmito slovy je s čím se hodláme potýkat, co jsou to ty prvotní příčiny migrace, protože když se podíváme na ty tři cíle, které teď má stanovené Evropská investiční banka, to znamená rozvoj eh, privátního a místního sektoru, eh, to znamená použít, eh, pomoci hlavně malým a středním podnikům, rozvoj infrastruktury, jak sociální, tak ekonomické, ať už jde o energetiku, dopravu, ekologii, zdravotnictví, školství a tak dále. A boj s klimatickými změnami, tak jak vidíte, to už vlastně znamená, že máme možnost bojovat s prvotními příčinami migrace. Takže já si myslím, že tento čtvrtý cíl, hm, to je jenom taková nová formulace hm, eh, už vlastně těch eh, dřívějších eh, cílů a že zvláštní investice v sousedních státech, které přijímají Eh, o uprchlíky nebo jsou transitními eh, zeměmi, ano, tak tam ty investice samozřejmě eh, jsou potřeba, ale je třeba si uvědomit, že veškeré investice EIB, ale i investice Evropské unie a členských států EU a priori už tak bojují s těmi prvotními příčinami, které vedou k migraci, protože cílem je udržitelný rozvoj v našich investicích, tedy je tím hlavním cílem ten udržitelný rozvoj v okolí EU. Takže nevím, zda bychom tam měli tímto způsobem rozšiřovat ten počet těch eh, stávajících tří cílů. Předpokládám, že tento návrh jistě povede k obrovské eh, diskuzi, ale myslím si, že to bude diskuze velice zajímavá a nejenom pokud jde o externí mandát EIB, eh, e ale mm, i, i tady u nás ohledně externího investičního plánu. Třetí blok pozměňovacích návrhů um, se soustředí na genderovou politiku. To si myslím, že je opravdu velice důležité nejen v rámci politik a investicí v rámci EU, ale také za našimi hranicemi v rozhodnutí o projektech, které mm, jsou nakonec financovány a při kontrolách, při monitorování probíhajících eh, projektů eh, se toto eh, musí sledovat. Čtvrtý blok to je větší dohled nad dodržováním lidských práv tam, kde Evropská investiční banka investuje. Zejména jde o to, jaké druhy projektů se financují, jaký to má dopad na lidská práva a tak dále. A čtvrtý blok, ten souvisí s daňovými úniky, vyhýbání se daňovým povinnostem, korupcí, daňovými ráji a tak dále. To znamená, že není možné ani zprostředkovaně či nepřímo financovat projekty se subjekty, které jsou uh, zapojeny do podobných daňových praktik. A samozřejmě, že to platí pro subjekty jak v EU, tak eh, mimo EU, takže je potřeba toto eh, v investiční politice eh, sledovat, abychom nepodporovali nespravedlivé daňové chování. A na závěr se chci ještě vyjádřit k tomu záručnímu externímu fondu. My jsme si zadali eh, studii o hodnosti těch eh, záruk ve výše 9%. Tu máme eh, k dispozici a teď už jsem vám k dispozici pro dotazy. Já doufám, že se nám podaří dosáhnout dohody. Děkuji. Merci, merci, Madame Gardiazabal. Děkuji za vaše vysvětlení. Eh, přeje si někdo promluvit? Pan Muresan. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za tyto návrhy a za práci, kterou eh, odváděla během uplynulých týdnů. Samozřejmě, že velice obezřetně sledujeme ty návrhy, které se týkají posílení vnějšího úvěrového mandátu EIB. Hmm, pro nás ten návrh slouží jako určitá, určité východisko. Také se domníváme, že vnější úvěrový mandát by měl být navýšen a domníváme se, že úroveň, kterou navrhuje EIB, je odpovídající. Rovněž si myslíme, že banka je v dobré fázi nebo v dobrém stavu, aby dokázala zhodnotit své vlastní mm, činnosti, svou angažovanost, takže mm, také sama určitě dokáže dobře posoudit, kde jsou největší potřeby posílit vnější úvěrový mandát. Vzhledem k tomu bych chtěl podpořit návrh, aby výše vnějšího úvěrového mandátu se navýšila na 38,5 miliard. Teď ovšem eh, se musím ptát, do jakých oblastí, do jakých eh, zemí půjdou ty půjčky. Už jsme o tom hovořili před několika týdny. Já si myslím, že si musíme stanovit priority. Je třeba zaručit, že ty omezené prostředky, které máme k dispozici, využijeme v takových oblastech, kde budou mít největší dopad na eh, bezpečnost občanů, na to, že dojde ke stabilizaci té situace. Když se dívám na čísla Evropské investiční banky a na číselné údaje paní zpravodajky, tak k tomu mohu říci, že bychom ehm, souhlasili s návrhem EIB, EIB se domnívá, že největší částka by měla jít do země jižního sousedství 12,5 miliard eur. Myslím si, že to je odůvodněné, protože jižní sousedství, středomořská oblast má velké potřeby. Mm, dochází tam k tomu toku migrantů z Afriky. EIB se domnívá, že ta částka by měla postačovat až do konce mandátu. My si myslíme to tež. Nestílíme tedy eh, stanovisko paní zpravodajky, která žádá navýšení této částky velice výrazně o 1,3 miliardy. Eh, s pravodajkou souhlasíme v jiných oblastech, mm, například Asie, Střední Asie, Jižní Afrika, ale ještě se lišíme v názoru zpravodajky na eh, východní partnerství a na Latinskou Ameriku. My si myslíme, že vzhledem k tomu, že Ruská eh, federace se, kon, se chová agresivně, vzhledem k tomu, jak to vypadá na Ukrajině, tak si myslím, že to východní partnerství, tam jsou tři země, které velice úzce spolupracují s Evropskou unii. Je to Ukrajina, Gruzie a Moldavsko. E, spolupracují formou e, dohody o přidružení, což je vlastně nejužší spolupráce, jakou můžeme mít se zeměmi mimo EU. A domníváme se proto, že bychom se měli řídit návrhem EIB, aby se navýšila naše angažovanost v, v tom východním sousedství. Všichni víme, že pokud EIB eh, e se bude dále angažovat eh, v tom východním partnerství a zejména na Ukrajině, kam vlastně jde největší ehm, míra těch ehm, peněz, tak pokud eh, to bude fungovat ve stejné míře jako v posledních letech, tak samozřejmě ta částka nebude stačit a proto podporujeme návrh banky, aby došlo k navýšení částky pro země východního Eh, sousedství. No a pak je zde Latinská Amerika, zde samozřejmě, nebo zde EIB, eh, chce navýšit tu částku z 2,5 miliardy na 3 miliardy, to je velká, velké navýšení. My to podporujeme, ale už nesouhlasíme s tím, co navrhuje zpravodajka, která to chce navýšit ještě více eh, o Jedná se vlastně totiž o region, který není úplně v našem nejbližším sousedství a v oblasti, kdy řešíme i v Evropě zde v blízkém sousedství bezpečnostní i ekonomické hrozby, tak si myslím, že bychom se měli soustředit na to blízké sousedství, na jih a východ. A ten návrh, co se týče, který se týká Latinské Ameriky, tak tam souhlasíme s částkou EIB, nikoli s tou částkou paní zpravodajky. Ještě chci říct, že samozřejmě souhlasím s paní zpravodajkou, že musí být navýšena um, vizibilita operací EIB. A rovněž uznávám, že je důležité, aby um, se průřezově uplatňovala genderová rovnoprávnost, také musí zde být dobrá transparence všech aktiv EIB. To je určitě i náš společný cíl a budeme ho podporovat. Nesmí to však eh, vést k dalšímu nárůstu administrativy a nebo k žádným, ani k žádným negativním dopadům. Ještě jedno slovo k tomu záručnímu fondu pro vnější vztahy, pane předsedo. Chtěl bych říci, že máme stejný názor jako paní zpravodajka. A myslím si, že, a myslím si, že i, i to vlastně názor Evropské komise. V dlouhodobém pohledu by měly být eh, ta aktiva centralizována, což také povede ke snížení nákladů Myslím si, že zpráva aktiv záročního fondu, e, která by se přenesla na komisi, tak by to stálo asi 4 miliony a pak je to vlastně jeden, ale je to vlastně jeden milion ročně, takže celkově si myslím, že bychom o to měli usilovat. Nejsme si jistí, zda je možné, aby k tomu došlo už k tomuto stávajícímu, už v tomto stávajícím mandátu EIB, protože vlastně ještě nejsou úplně jasné ty nákladové přínosy, ale budeme spolupracovat s, s, s pravodajkou. Ale myslím si, že jako dlouhodobý cíl s tím souhlasím. Je to názor jak zpravodajky, tak komise, že by k tomu mělo dojít. To je z mé strany vše. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Mudasanovi, pan Kolmen. Děkuji, pane předsedo. Já chci také poděkovat paní eh, zpravodajce eh, za tento návrh a za předložené podněty. Já s tím v podstatě souhlasím. Je tady jenom jiný aspekt, eh, na který bych rád poukázal a vnesl ho do diskuze. Pokud tedy dovolíte, maličku bych se vrátil k velké finanční krizi, kterou jsme prožili v roce 2007 a 2008. Můžu vám říci, že v Německu máme 16 federálních států a každý z nich eh, v minulosti mm, měl za to, že potřebuje svou vlastní centrální banku, takže si je každý stát, eh, si ji každý stát založil a Například Bádensko-Württembersko má takovou banku a ta se pak soustředila na to, že podporovala ekonomiku bádenska württemberska Nicméně dříve či později se řekli, proč bychom měli, se měli omezovat hranicemi našeho státu, možná bychom mohli dělat eh, více a začali uvažovat o mezinárodním eh, biznesu, což znamená i další rizika a my všichni doufáme, eh, že ta rizika nebudou příliš velká, ale zkrátka taková je tedy praxe a tyto státní státní banky eh, se pustily do těchto činností a nakonec eh, některé z nich zbankrotovaly. Co tedy chci tímto říct? Že potřebujeme Evropskou investiční banku a vlastně její název sám naznačuje, o co jde, že Evropská investiční banka by se opravdu měla soustředit na problémy, které vznikají v Evropské unii. A mělo by být jasné, že každá firma, kterou banka podporuje, představuje určité riziko a samozřejmě, že pokud máme pochyby o eh, solventnosti, tak bychom na to měli nějak reagovat. Rozpočtoví odborníci v EU by tedy měli udržovat rozpočet transparentní, protože u takovýchto firm, jako je EIB, nebo institucí, jako je EIB, vždy panuje riziko, eh, že eh, se budou finance různě zastěňovat a nebude to transparentní je jisté, že když nejsou zdroje rozpočtové, tak člověk eh, by rád měl nějaké záruky. V těch prvních letech eh, se to zdá být velice příjemné, ale potom bohužel je třeba eh, se opět vrátit ke zdrojům do pokladny, takže buď, buďte opatrní a je potřeba vidět, zda těchto 9% je opravdu pokrývá veškerá rizika, která my máme abychom měli další informace, tak já bych eh, měl rád tady poznámku semantickou. Hovoří se o eh, kořenech emigrace, ale mělo by se mluvit spíš o zdrojích emigrace, protože kořeny emigrace to je vlastně něco v rozporu. To, co je zakořeněno, tak to se nepřemysťuje. Možná bychom eh, mohli chtít další informace od pana Markuse Berna, který tady zastupuje Bej. Um, thank you very much. Um, Děkuji. Já možná předám slovo kolegovi. Okay. Okay, sorry, Mr. President. Ano, dobře, pane předsedo. Nebudeme ztrácet čas. Chci jménem EIB poděkovat paní Gardia Sabal za zpracovanou zprávu. Opravdu jde o iniciativu velice důležitou a jde o to, abyste pomohli bance při stanovování politických priorit, ať už hovoříme o východní Evropě, Gruzie, Ukrajina, Moldávie, nebo o našich činnostech v Latinské Americe či v Jižní Africe. Ehm, ten e, váš návrh je opravdu velice důležitý. Nesmíme zapomínat na to, že ELM je mm, nejstarším a nejefektivnějším nástrojem vnějších činností EU. Jsem si vědom těch dosavadních eh, příspěvků z rozpočtu a věřím, že do budoucna budou mít značný vliv a dopad. Pokud jde o návrhy související s, se skladováním, respektive s iniciativami, které mají zvyšovat odolnost při migrační krizi, tak je důležité se zaměřit tady na západní Balkán a jižní sousedství. Také chci ujistit parlament, že EIB se samozřejmě snaží zvyšovat transparentnost a budeme s vámi velice rádi spolupracovat a ovšem podrobně diskutovat. A poslední věc, myslím si, že Evropská banka eh, respektive ELM je jedinečným nástrojem, který dokáže podpořit eh, různé formy evropské externí politiky v celosvětovém měřítku a myslím si, že o to bychom se neměli odklánět, naopak to zachovat. Bylo by třeba, abychom měli zcela jasnou politiku zahraniční. Jestli dovolíte, Omlouvám se, já bych ještě do toho vstoupil. Navážu na to, co říkal kolega, tak eh, zaprvé vítáme navržené navyšování stropu. Myslíme si, že toto je opravdu efektivní nástroj a to zvýšení umožní eh, dodatečně využít 35 milionů. Pokud jde o warehousing, tak eh, víme, že vy nenavrhujete pozměnit legislativu tak, abyste usnadnili takzvaný warehousing. Rada o to stála. My bychom tomu jenom řekli, že jsme připraveni podpořit tuto iniciativu na zlepšení odolnosti. Jsme připraveni zlepšovat projekty, které pokud bychom měli záruku, že dostaneme retroaktivní zajištění eh, rizik, které souvisejí s těmito projekty. Například máme projekt v Libanonu, A je důležité, aby takový projekt později byl eh, zajišťován z ELM, protože jinak bychom eh, vlastně museli počkat až na změnu legislativy s takovým projektem. Ještě bych chtěl zdůraznit, že souhlasíme s tím, že je potřeba posílit jednak výsledky a e, vykazování výsledků a monitorování projektů. Je tady jeden návrh, že projekty a jejich výsledky by měly být přehledně e, zavidovány a pak zveřejněny projekt od projektu podstatě to je nápad velice dobrý, my ho podporujeme, pokud jde o ty výsledky a očekávaný dopad každého jednotlivého projektu, jenom problém máme s tím samotným výkazem, protože ono, to posouzení toho všeho, co s projektem souvisí a je třeba nastavit rovnováhu mezi zveřejňováním údajů a důvěrností údajů, mm, tak tím pádem se dostáváme trochu do, do problémů a je potřeba to dobře nastavit a zajistit. Jednak tedy důvěrnost informací a jednak dostatečnou transparentnost. Pak je tady řada pozměňovacích návrhů, které se týkají uh, jurisdikcí, které nespolupracují nebo mají nějaké uh, daňové, nepříznivé daňové uh, režimy. Tak tady se těšíme, že s komisí budeme úzce spolupracovat na tom, abychom um, tu dosavadní chybu napravili. Další důležitá věc tady je jasně si říci, co je možné, co už není. Existuje celá řada různých seznamů v této souvislosti. Na některých těch seznamech jsou země, které jsou dokonce členskými státy Evropské unie nebo země, jako je Turecko, tak je potřeba si říci, co udělat můžeme, co už jaksi možné není. A důležitá věc v této souvislosti je, abychom měli jasné pokyny, jak postupovat. Pak jsou tady pozměňovací návrhy, které se týkají genderu, genderových aspektů, tak tady naše výsledky a měření ukazují, že tam, kde to možné je, vykazujeme genderový aspekt a v nedávné době jsme schválili novou genderovou strategii, která explicitně směřuje k řešení genderové otázky eh, v našem fungování. Tak doufám, že to je vše. A, merci. Děkuji. Ještě se omlouvám, jedna, jedna věc, eh, to jsou ty prvotní příčiny migrace. Jak víte, tak eh, existují určité návrhy týkající se migrace a my jako banka, jako jsme říkali, můžeme řešit samozřejmě odolnost hostitelských transitních zemí a samotných těch uprchlických komunit, ale ze své povahy rozvojová banka vždy eh, eh, řeší dlouhodobé hledisko a dlouhodobý aspekt a možná, že v tuto chvíli tedy nejsme tou nejlepší institucí, aby řešila bezprostřední humanitární otázky, ale jsou zde určitě jiné projekty, které můžeme eh, financovat eh, v řadě regionů a směřují k posílení infrastruktury, k podpoře rozvoje soukromého sektoru a zvýšení soudržnosti koheze. A tím řešíme nejenom prvotní příčiny migrace, ale také bezprostřední potřeby transitních hostitelských eh, komunit a uprchlických komunit. Merci. Děkuji. Eh, pan Benjamin eh, chce jménem komise ještě něco dodat? Ano, pane předsedo, eh, omlouvám se za hlas. Já se omlouvám, ne, že bych úplně ztratila hlas, ale jsem trošku nemocný. Dovolte mi pár komentářů. Za prvé, co se týče obecné navýšení toho obecného stropu, bereme na vědomí pozici, kterou nastínila zpravodajka. Jak víte, tak okruh čtyři je velice napjatý. A je tam také velká nejistota, zda bude možné navýšit tu částku v rámci stávajícího víceletého finančního rámce. Pak je tam ještě ten efekt Brexitu, který zatím nemůžeme úplně odhadnout. Takže nám vysí nad hlavou Damoklův meč. A navíc u, té, u toho okruhu čtyři, to je ten Damoklův meč, vysí ještě nížeji, protože ten okruh je opravdu velice napjatý. Nevím, jestli se to tedy podaří tu částku nějak více navýšit. Máme opravdu velké pochyby o tom, zda evropský rozpočet by dovolil toto všechno EIB v rámci tohoto období. Co se týče takzvaných nespolupracujících jurisdikcí, tak musíme říci, že vítáme návrh Evropského parlamentu, který jde plně vstříc s eh, ambicím komise, také jsme o tom hovořili i eh, s EIB. Jak nám řekli kolegové z EIB, tak dochází k opravdové změně ta poslední zpráva EIB schválila dokument, který připravil určitý prozatímní přístup k nespolupracujícím direk- eh, s jurisdikcím, takže je to krok dobrým směrem. <laughs> Vidíme, že je stále více žádoucí mít té jasnou legislativu, protože i EIB už to vlastně začala řešit sama o sobě. Takže je důležité aby nebyly podporovány operace, které pak mohou vést k agresivnímu daňovému plánování nebo k velkým daňovým únikům. No a pak jste také hovořili o zprávě jmění. A kde, kde je to sídlo EIB? No tak to je v jednom členském státu v Lucemburku. Musíte brát také v úvahu, že pokud budeme přísnější na ty takzvané offshoreové jurisdikce, tak to bude ve prospěch našich členských států, protože to vlastně ochrání ty daně a dojde k takovému, takové vlastně repatriaci těch daní zpět do členských států. Já se omlouvám, ale musím jít na konferenci předsedů a prosím pana Šváca, aby se ujmul předsednictví tohoto výboru. A omlouvám se, e, myslím si, že je skvělé, že BEI je selektivní a, a odstraně všechny e, jurisdikce, které nejsou e, kooperativní. Tím já mám za mysli daňové ráje. Ty státy, které organizují daňové podvody, tak porušují bankovní tajemství, takže to je dobrý směr, kterým se Bají vydává. Pane Švarci, prosím, uměte se předsednictví. Děkuji, já mohu pouze podpořit slova pana Tvojeho. Co se týče to, té, mm, toho zpráv, té zprávy aktiv, tak mohu říci, že komise je plně připravena začít klidně i hned, máme na to prostředky, Hmm, takže ty úspory by měly být eh, velice rychlé. Takže pokud třeba už v lednu by se s něčím začalo, tak ty úspory budou okamžité. Myslím si, že EIB by mohla některé věci dělat za menší náklady. Teď se ještě podívám na ten konkrétní text. Hovoří se o Kubě, kde vaše zpravodajka také říká, že i Kuba by měla, by, by měla být přidána na ten seznam způsobilých zemí. Uh, Tady eh, komise si vyjadřuje určitou rezervu, zatím jsme k tomu neutrální a musíme to ještě konsultovat s kolegy, možná i s paní místopředsedkyní Mogheriniovou a s ESVČ, abychom zjistili, jaký oni na to mají přesně názor. A pak budu mm, po eh, také konzultaci s generálním ředitelstvím Equin budu v informovanější pozici zda tedy by Kuba mohla být na tom seznamu, zda by se mohla stát potenciálně tou způsobilou zemí. Také mohu zcela jistě podpořit eh, názor našich kolegů z EIB, kteří říkali, že musíme být obezřetní, co se týče požadavků EIB na určité praktické věci, třeba na ty požadavky v oblasti výkaznictví, Mm, někdy jsou tam věci, které jsou tedy údajně citlivé z obchodních, kvůli obchodnímu tajemství nebo mm, z nějakých jiných důvodů. Pak je ta, ta otázka genderové rovnováhy, to podporujeme, ale když chcete třeba, aby zde bylo nějaké systematické výkaznictví všech těch informací rozčleněné podle pohlaví, tak já si myslím, že by to vlastně zase třeba v praxi působilo problémy. My poskytujeme úvěry, poskytujeme zá, e, různé záruky a v podstatě někdy je dost těžké říci, jak je to s tím zastoupením mužů a žen u těch cílových příjemců. Já souhlasím s tou obecnou myšlenkou, ale musíme to nech, ponechat v určitých realizovatelných mezích. Pak pan předseda Artují eh, měl otázku přiměřenosti. My provádíme pravidelná posuzování, také k tomu používáme externího partnera. Poslední posouzení bylo provedeno mm, v loňském roce. Je tam nějaká jednoprocentní míra, myslíme si, že to je dostatečné. Pokud bychom se ale rozšířili do naprosto nových oblastí a pokrývali bychom i ob, um, obchodní rizika, která se týkají zemí v té iniciativě, tak bychom asi chtěli trošku navýšit tu rezervu, ten polštář, abychom eh, měli určitou jistotu. A pak jste se ještě ptali, jak jsme daleko trošku to o tom, um, trochu se vlastně o tom hovořilo ve zprávě afektu, eh, afetu. Takže EBI teď může zahájit provádění tohoto plánu a komise se může pak ex post roz, rozhodnout o tom, že rozšiřuje mandát na ty operace. Už k tomu došlo, k tomuto postupu u FC1 takže ten samý postup by mohl být použit u FC2, pokud to podpoří parlament. Hmm, stačí, aby zde byla dohoda mezi EIB a komisí o tom, jak konkrétně by došlo k tomu rozšíření, ale myslíme si, že tam nebude žádný intelektuální problém, protože EIB může zrychlit provádění té iniciativy pro zvýšení odolnosti. Také se to týká uprchlíků a tam samozřejmě je důležité, aby to bylo všechno včasné. Děkuji. Thank you very much. Now I've got... Děkuji. Někdo další se o slovo nežádá, takže zpět předám slovo Eidr. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já chci nejprve poděkovat všem svým kolegům a také EIB a komisi za jejich vyjádření. Nechci mluvit dlouze, přesto chci doplnit několik podrobností k návrhům, které zazněly. Takže začneme tím, co se týče eh, distribuce prostředků mezi různé kategorie a regiony. Jak už jsem řekla při svém prvním vystoupení, tak je třeba mít na paměti zvláštní práci EIB eh, e na Ukrajině, na, také v Gruzii a myslím si, že je opravdu rozumné, abychom tam zajistili alespoň minimální úroveň investic, eh, aby mm, eh, ty investice, které proběhly dříve, nebyly znehodnoceny. Myslím si, že by bylo takhle dobré posílit země na jihu, které v tuto chvíli jsou právě ty země, které přijímají nejvíce uprchlíků. A dále bych se chtěla pokusit udržet tuto korelaci jedna třetina, dvě třetiny mezi investicemi východ a jich, s tím, že může dojít k drobným úpravám Myslím si, že bychom měli toto rozdělení eh, udržet, zachovat. A také se mi zdá mm, dobré, aby ty regionální stropy eh, pro jich eh, byly o něco navýšeny. Možná to je taková trochu kvadratura kruhu nebo pokus oni, ale chtěla bych se pokusit posílit také Latinskou Ameriku. Jednak proto, že tady je ten návrh, abychom Kubu zařadili do způsobilých regionů a za druhé také proto, že si myslím, že situace eh, politická mější eh, situace a vztahy mezi EU a Latinskou Amerikou by měly být eh, posíleny už jenom vzhledem tomu, že ve Spojených státech nastoupil Trump. A myslím, že pro nás je to vlastně příležitost nejenom investiční, ale i Eh, geografické strategická příležitost posílit eh, svůj vliv eh, v Latinské Americe, protože doposleda jsme se věnovali spíš jiným světové, světovým regionům a myslím si, že to je Trumpova obrovská chyba, že se rozhodl, že se soustředí pouze na svou vlastní zemi a zapomene na zbytek amerického kontinentu. Takže já si myslím, že pro Evropskou unii to může být určitá příležitost. Teď konkrétně ke Kubě. Evropská komise a vysoká představitelka paní Mogherini eh, v prosinci roku 2016, pokud se nepletu, protože já nejsem expertkou na zahraniční politiku, tak eh, ale myslím si, že přístup Evropské unie a vůle EU změnit své vztahy s Kubou se jasně projevila v prosinci roku, roku 2016 a změnila se tedy naše politika vůči Kubě došlo k dohodě, ale ta jaksi plně eh, se nerealizovala, protože eh, zatím tato mm, dohoda mm, nevstoupila v platnost. Je pravda, že moje zpráva přichází tedy paralelně k těm probíhajícím eh, diskuzím o, o Kubě. A poslední věc eh, k těm 35 milionům a zda to dále navyšovat. Já chápu, že čtvrtá kategorie už je tak dosti vysoká, ale přesto si myslím, že bychom měli najít těch 35 milionů a možná další desítky milionů pro to, abychom eh, investovali do politik, které souvisejí s migrační krizí, s eh, uprchlíky a myslím si, že komise by měla být právě ta první instituce, kde, která bude hledat prostředky pro tuto rozpočtovou politiku. My jsme toho zatím nebyli schopni, nebo členské státy zatím nebyly schopny tyto prostředky najít, správně využít, protože se nespustila relokace uprchlíků, což je velká škoda. Ale myslím si, že bychom měli usilovat eh, aspoň o tu dohodu nad těmi 35 miliony. Vím, že to je komplikovaná kategorie ale ve skutečnosti si myslím, že potřebujeme spíš stovky milionů a že toto je alespoň ta minimální částka, která by měla být schválena eh, pro investice a rozvoj zemí v našem okolí. Děkuji. Thank you, rapporteur. Děkuji, paní zpravodajko. Takže já už vám pouze připomenu časový plán. Pozměňovací návrhy předkládejte do 2. března 6 hodin. 19. března se bude schvalovat eh, na stanovisko INTA. Výměna o pozměňovacích návrzích je 20 až 21 březen. 21. března eh, také budeme hovořit o stanovisku AFET, AFETu, 21. budeme hovořit o stanovisku DV. 30. března také předpraví svou zprávu výbor pro rozpočet. První trialog se bude konat 10. dubna. Děkuji ještě jednou zpravodajce. Tím jsme ukončili dopolední program. Můžeme dopolední část ukončit a všem připomínám, že se opět sejdeme v této místnosti ve tři hodiny odpoledne. Děkuji.